Uh, ladies and gentlemen, shall I get started? Dámy a pánové, začneme. Již máme téměř desetiminutové spoždění, tak proto vás žádám, abyste se usadili, zaujali svá místa. Well, good afternoon. Uh, Dobré odpoledne přeji všem. Nyní máme před sebou veřejné slyšení na téma iniciativy komise týkající se zlepšování přístupu na trhy s veřejnými zakázkami, příležitosti a rizika nového nástroje EU a to se stahuje k iniciativě komise, o které se již v parlamentu debatuje. Já bych vám na počátek chtěl sdělit, že komise předložila tento návrh v březnu minulého roku. Tento návrh obsahuje různá témata, kterými se musíme zabývat a také parlament se vyjadřuje k různým věcem, než u padne rozhodnutí a proto se domníváme, že je třeba také vyhodnotit dopady tohoto nařízení, než eh, jednotlivé je legislativní orgány vynesou své rozhodnutí. Proto jsme se rozhodli, že uspořádáme slyšení s experty a z praktiky, tak abychom vnesli více světla do této problematiky. názory našich expertů zajisté nám také usnadní naši činnost a já mezi námi vítám všechny členy panelu. My jsme se rozhodli, že budeme, eh, zorganizujeme dva panely. První panel se bude zabývat riziky a přínosy reciprocity při otevření trhu se zakázkami. Zde máme v tomto panelu dva účastníky. První přednášku přednese pan Nikolas Nigli který je předsedou zástupce vedoucího oddělení VTO a patří do stálého zastoupení Švýcarska u VTO a je předseda pracovní skupiny pro dohodu o veřejných zakázkách VTO. On bude hovořit o právních předpisech VTO a o veřejných zakázkách v rámci mezinárodního trhu. A jako druhý řečník bude hovořit pan doktor Steven Woolcock z London School of Economics, který bude hovořit o posouzení navrhovaného nástroje pro vytvoření vlivu při vyjednáváních. Já oba dva vítá mezi námi a nyní dávám slovo prvnímu řečníkovi, panu Nikolasu Niklimu. A zapomněl jsem vám sdělit, že každý řečník má k dispozici 10 minut tak abychom si ponechali dostatek času na diskusi. Takže bude každý řečník mít možnost se ještě vyjádřit po své přednášce. Thank you very much. Děkuji vám za slovo. Díky za vaše pozvání. Děkuji všem poslancům, ctěným poslancům a poslankyním za to, že mi umožnili účastnit se vašeho slyšení. A než se zhostím otázce, kterou jsme dnes nastolili, mám tu takové dvě výzvy, které tu, se tu objevily. Za, prvý, za prvé byl jsem požádán, abych hovořil svou mateřštinu. Ale když bych, pokud budu mluvit švýcarskou němčinou, nemnoho lidí tomu bude rozumět. Nevím, jestli tu máme tlumočení ze švýcarské Němčiny. Švýcarsko není členem Evropské unie, ale o tom jsem nechtěl tady dnes hovořit, ale děkuji, že jste mi to připomněl. A další výzvou je, že máme 10 minut k tomu, abychom diskutovali o nesmírně komplikovaném tématu. To je tedy velká výzva, to je ještě větší výzva než eh, snaha o eh, otevření všech trhů eh, veřejných zakázek. Pár poznámek na úvod. Mělo mi ctí eh, předsedat eh, veřejným zakázkám pro eh, vládu, když v rámci jednání v Ženevě a budu vám tedy představovat určitou ženevskou perspektivu na celou problematiku. V průběhu těchto vyjednávání, a to je velmi důležitá poznámka na, na úvod této prezentace, Eh, musíme čelit tomu, že Evropská unie vždy se vyznačovala tím, že bojovala za otevřené trhy, bojovala za mm, nejlepší eh, možný, možné přínosy pro daňové poplatníky. A eh, právě z této perspektivy budu pronášet své připomínky. Většina řečníků má tři, takové rozdělují svůj, svůj projev na tři body. Takže já si dovolím ještě jeden bod, nejenom tři. Za prvé, čerstvý vítr z Ženevy. Ano, VTO skutečně dosahuje výsledků. V prosinci 2011 po desetiletých jednáních došlo k um, uzavření jednání na ministerské úrovni a tento výsledek představuje historický milník. Já vysvětlím proč. Jakmile skončí ratifikační proces, tak um, upravená GPA bude představovat uh, takový Neptunův trojzubec. Neboť bude mít eh, tři hlavní účinky. Za prvé to bude pobítka, bude to takový pobítkový balíček, protože se nám podařilo eh, vytvořit, zajistit nové přístupy k trhům v hodnotě asi 100 miliard eh, dolarů ročně. A myslím si, že Evropská unie si vedla velmi dobře, jednala velmi dobře. GPA 2012 ta je už vybavená pro 21. století, což je obrovské zlepšení oproti GPR 1995. Teď jsou ta ustanovení skutečně šitá na míru široké dohodě, která může zastřešit všechny členy VTO, které zatím v tomto, kteří zatím v tomto klubu ještě nejsou. A v neposlední řadě, to je ten další prvek, vytvořili jsme budoucí pracovní program, který má řešit takové záležitosti jako malé a střední podniky a zakázky, zakázky a udržitelnost, bezpečnostní ustanovení a všechny tyto pracovní programy jednoznačně posunuje, propagují, prosazují evropskou agendu na glo- v globálním měřítku. Takže máme teď k dispozici ten soubor nástrojů, může, můžeme otvírat eh, trhy tak, že ty eh, otevřené trhy budou stále více závazné. A díky tomuto nástroji, který je teď k dispozici, ty eh, trendy minulosti už možná nejsou příliš dobrým vodítkem pro to, co se bude dít v budoucnu. Jinými slovy, odvedli jsme náš díl práce a podařilo se nám GPA připravit na novou úroveň, tak aby byla součástí multilaterálního obchodního systému ve světě vidíme, zvýš, jsme svědky zvýšení zájmu od té doby, co jsme dokončili jednání, takže opravdu věci se daly do pohybu. Je tu také další dimenze. A jak říkám, je to skutečně závan čerstvého vzduchu z Ženevy. Bude to, sehraje to svoji roli. Možná se ptáte, proč by členové VTO měli vstupovat do GPA. Proč by státy, které nejsou součástí GPA, měly mít zájem o to stát se členy? Třeba proto, že dospěli k částečně otevřeným dohodám o volném obchodu a chtěli by ještě větší otevřenost, protože když do, toho, do tohoto klubu vstoupíte, tak máte mnohem širší přístup k trhům, e, přístup, e, který je je založen na tom, že tedy provádíte reformy v oblasti veřejných zakázek a někdy je dosti těžké projít těmito reformami bez externích tlaků. Pak eh, další výhodou je dobrá zpráva. A já připomínám, že korupce a špatné řízení eh, má nesmírné náklady. Eh, takže toto je důležité, ale není to všechno pokud jste členem VTO a nejste v GPA, tak možná chcete být součástí dohody, která začíná, být, eh, začíná nabývat na významu v okamžiku, kdy cena vstupuje poměrně nízká, pořád nás je 42 ze, já nevím, 149 nebo kolik je členů VTO, pořád je to ještě poměrně pohodlná situace a pořád je tu ještě možnost účastnit se v formování těch samotných dohod. Takže v tomto kontextu co potřebujeme? Potřebujeme cukr, byč, nebo nějaký eh, cukr, který bude připomínat byč nebo obráceně. Těžko říct, vzhledem k tomu, jaký přístup máme. Ale je tu několik prvků, které si podle mě zaslouží Eh, rozhodně zvážení. To je takový podnět k zamyšlení, nic víc, nic míň. A ten první bod, eh, podnět k zamyšlení, to je ta takzvaná americká eh, zahrádka s ohradou World Garden. To znamená určitý protekcionistický koncept. Proto se tomu říká World Garden. Je to uzavřená oblast, uzavřeli to před eh, Kanaďany a Kanaďané v reakci na to nejenom hrozili, ale prostě se rozhodli otevřít trh. Toto je něco, co musíme mít na paměti. Znamená to, že všechny země budou jednat podobným způsobem? Těžko říct na to, nejsem příslušný k tomu, abych na to odpověděl. Těžko můžeme odpovídat ex ante. Dále je tu politický rozměr. Můj názor je takový, že Evropská unie rozhodně nechce trhy uzavírat. E, vždy jednala přesně obráceně, alespoň taková je dosavadní historie. Ale co dělají ostatní? Nejde jenom o to, jaký uděláme pohyb, ale také, jak ho lidé přijmou. Jak na něj ostatní zareagují. A toto je těžko předvídatelné. Jak na to zareagují další? Takže i toto je něco, co vyvolává otazníky a myslím, že by bylo politování hodné, kdybychom eh, nakonec dospěli eh, k situaci, v které všichni utrpí škodu, čili situace lose-lose. Eh, dále. VVTO jsou velké otazníky, existují velké otazníky, pokud jde o určení původu produktu. A my si nyní klademe otázku. Třeba teď se hovoří o mase a o celém dodavatelském řetězci, který se velmi těžko vysledovává. vysledovává. Takže toto, toto je rozhodně něco, co, eh, na co musíme dávat velký pozor, ať už udělá Evropská unie cokoliv, musí to být konzistentní zpravidly jak VTO, tak, eh, tak eh, GPA. A jakožto eh, bývalý předseda GPA musím tuto věc zmínit. Evropa musí maximalizovat šance scénáře win-win, protože v sásce je skutečně hodně. Podle některých odhadů, a ty odhady jsou skutečně působivé, trh se zakázkami v Evropské unii, a teď to jsou čísla Evropské unie, možná zahrnuje tedy ty firmy, představují možná 25% evropského HDP a představují 30 milion, pr, milionů pracovních příležitostí. To není jenom jen tak něco, to není zanedbatelné. A v neposlední řadě, a to bych si dovolil říct na závěr, podle mě je zásadní, aby Evropská unie si udržela svoji vůdčí úlohu v udělování zakázek, protože Evropská unie byla v čele po mnoho desetiletí a pomohla posunout celou debatu dál a to velmi pozitivním způsobem. A uchování této, zachování této pozice je skutečně stěžení. Takže GPA bude mít v budoucnu velké výsledky. Evropská unie z toho může hodně získat z budoucích diskuzí o pracovních programech a z dalších přistoupení. Ale pouze pokud budou všechny strany inteligentně spolupracovat a nenechají se přitom rozptýlit. Kdykoliv se objeví nějaká jiná témata, třeba zákon Buy America, z roku 2008-2009, kdy jsme se tak trošku nechali eh, rozptýlit od hlavních jednání, tak nás to pak stálo rok. Takže ať se vydá Evropa po jakékoliv cestě, důležité je, aby podporovala pozitivní vývoj, pozitivní dynamiku eh, v Ženevě a já jsem, já jsem přesvědčen o tom, že tomu tak bude. A možná jsem se ještě úplně ne, nevyjádřil k jádru, k jednomu z jáder věci a to, že já doufám, že ta ženevská perspektiva, ta osobní perspektiva, která vyplývá z toho, že jsem pět a půl let vedl GPA, tak doufám, že tato perspektiva bude ku prospěchu vás všech a já vám chci poděkovat za pozornost. Děkuji vám. Následuje další řečník. Velice děkuji dalším Velice děkuji. Dalším řečníkem je pan Stephen Wolcock. Už jsem vás informoval o tom, že nás seznámí se studií, kterou eh, mu zadal tento výbor. Eh, pan doktor pochází z London School of Economics. Už eh, je mezi námi. Buďte vítán. Děkuji, pane předsedo. Já dodržím ten limit 10 minut. Vážený pane předsedo, vážení členové tohoto výboru, chtěla bych nejprve poděkovat za pozvání na dnešní slyšení. V mých deseti minutách se pokusím sumarizovat studii, kterou, eh, jak řekl pan Nigli, eh, pojednává o velice složitém tématu a v celé řadě aspektů je to eh, spíše otázkou názorů a um, úsudku, než a je to mnohem častější než v, u ostatních obchodních eh, oblastech. Komise se snažila vyplnit určitý prostor, určitou mezeru, která zde existuje a jde o to, že jsou zde rozdílné názory v tom, jak postupovat v, oblasti, v oblastech recipročních politik, reciprocity. Je dost obtížné hovořit o tom, jaký bude výsledek, protože to také bude záležet na tom, jakým způsobem se ta nová regulace využije v praxi a jak na to také budou reagovat příslušné země. A to je zcela jistě něco, co nemůžeme odhadnout nebo posoudit předem. Názory v Evropské unii se také liší. Například eh, zadavatele by spíše chtěli, aby se nic neměnilo, aby to zůstalo při starém protože se domnívají, že to sebou ponese další náklady, až to bude složité. Také jsou eh, zde určité obchodní zájmy v některých odvětvích. Zejména se to týká eh, takových eh, subjektů, které čelí konkurenci od předních výrobců v těch zemích, takže tě bych v tom chtěli pokročit. Nicméně podnikatelská komunita obecně má na to dost smíšené názory. Některé členské státy jsou silně pro, některé jiné jsou zase velice silně proti. V tom čase, který mi ještě zbývá, bych se chtěl vyjádřit ke čtyřem otázkám. První otázka se týká toho, jak se relativní otevřenost trhu s veřejnými zakázkami v Evropské unii projeví, eh, jaké bude mít eh, dopady. Za druhé eh, budu hovořit o nákladech a užitcích. Za třetí se zamyslím nad tím, zda se jedná o protekcionistické opatření či nikoli a pak se zamyslím také nad tím, zda to všechno bude fungovat. Co se týče té první otázky, tak chci říci, že je to oblast, kde nejsou žádné jasné jednoznačné názory. Byly zde například studie, které hovořily, které se na to dívaly eh, z širšího pohledu, eh, snažili se mm, zkoumat nebo měřit spotřebu a přeshraniční obchod a zjistili, že evropský trh je méně otevřený než třeba indický, než čínský. Také je méně otevřený než trh USA a také o něco méně otevřený než trh Japonska, což je možná pro nás překvapivé. Jde však o to, že vycházíme z agregátních čísel, která se zabývají eh, nákladů všech veřejných zakázek, týká se to třeba i školství a tak dále. Pokud se podíváme na ta čísla podrobněji, a vybereme si některé konkrétní sektory, některá odvětví, tak dojdeme k dalším informacím a to právě komise provedla v hodnocení, v posouzení dopadu. Podívejme se na klíčové sektory, které jsou podle nás strategické, jak v EU, tak v jiných zemích. Je to obrana, doprava, železnice, energetika, vybavení nemocnic, stavebnictví. Zde komise došla k názoru, že trh Evropské unie je otevřenější než trhy ostatních zemí. Jsou zde však ještě další aspekty. A zejména se jedná o přístup, nebo jedná se o to, že eh, ty přístupy na zahraniční trhy jsou méně prostřednictvím těch zadávání veřejných zakázek a spíše jsou prostřednictvím různých poboček. Pokud se podíváme na to, jak, jak je to s přístupem na, veřejné, na trhy s veřejnými zakázkami v Evropské unii, tak zjistíme, že asi 4 eh, dodavatelů z jiných než EU zemí celkově mají 14 eh, všech zakázek a většinou postupují prostřednictvím různých poboček a eh, ty většinou pochází ze zemí OECD. Takže máme zde EU, USA, Švýcarsko a další země. Další otázkou, o které chci hovořit, je skutečnost, že Evropská unie nabízí v těch eh, veřejných zakázkách opravdovou eh, transparentnost. Také se jedná velice o liberální prostředí pro investice, takže pokud chcete vstoupit na, na unijní trhy, tak je to dost, eh, nebo je to poměrně snadné. Když se hovoří o rozdělení, mezi liberalizací a mezi transparentností. Myslím si, že zde musíme postupovat velice opatrně, protože pokud chceme transparentnost, tak to také znamená to, že ten trh otevřete konkurenci, konkurentům. A ještě mi dovolte říci poslední k této věci. Velké rozvinuté ekonomiky většinou méně dováží než malé, méně rozvinuté ekonomiky. Jde o to, že ty velké ekonomiky mají eh, dostatečné eh, vlastně vnitřní eh, dodavatele. To znamená, že Evropská unie dokáže také v celé řadě oblastí uspokojit své ehm, potřeby domácími zadavateli. A také to tedy souvisí ještě s další otázkou, proč celá řada rozvíjejících se zemí se vlastně nechce účastnit těch dohod, které se týkají ehm, těch eh, veřejných zakázek. Myslím si, že unijní trh by mohl být otevřenější v některých odvětvích, ale zároveň můžeme dojít i k názoru, takovému obecnějšímu názoru, že eh, evropský trh není o nic otevřenější než ostatní trhy. Teď pokud se podíváme na přínosy, náklady a užitky, eh, problémem je to, že zde vlastně není dostatek odborné literatury, nejsou žádné studie, které se týkají obecných eh, studií dopadů, eh, nákladů a přínosů, které se týkají veřejných zakázek. Většinou se ty studie týkají různých celních překážek nebo necelních překážek, ale je dost obtížné posoudit relativní náklady a přínosy toho, když, otevříte, když otevřete svůj trh s veřejnými zakázkami. Komise ve svém posouzení dopadu argumentuje tím, že dojde k navýšení vývozu a také k nárůstu pracovních míst v Evropské unii. Zejména v některých cílených nebo v některých odvětvích, na které se zaměřuje. Jsou to odvětví, kde mají také své zájmy přední výrobci z třetích zemí. A pokud tyto přední výrobci z třetích zemí mají své zájmy v Evropské unii, tak by právě mohli dobře reagovat na to, že jim pohrozíme tím, že evropské trhy uzavřeme. Také se zde argumentuje tím, že se zvýší vyjednávací síla Evropské unie při dalších obchodních jednáních a že také tato regulace zaručí větší koherenci, větší soudržnost v evropské politice, protože zatím s těmi stávajícími ustanovením, zejména zde máme například nařízení 17 z roku 2004, které se týká směrnice o zadávání v odvětví veřejných služeb, tak eh, zde jde, je možné uplatňovat reciproční opatření vůči třetím zemím a pokud by k tomu došlo, pokud by s tím začali, tak by to oslabilo důvěryhodnost Evropské unie a také vnitřní trh. No a co se týče tedy těch eh, nákladů nebo těch nevýhod, tak je to tedy méně eh, efektivní využití veřejných eh, nákladů, veřejných výloh. Také musíme eh, započítat i náklady, které se budou týkat na to, abychom, eh, aby všichni mm, dodržovali ty předpisy, aby tedy se splnily ty, mm, ty podmínky, které budou, eh, které budou vyžadovány tou novou eh, legislativou, také zde také nebezpečí takových eh, odvetných opatření vůči evropskému, vůči unijnímu vývozu. A také se, mm, je zde argument, že by to vlastně poškodilo imič Evropské unie, protože Evropská unie zatím působí co by velice liberální obchodník o tom už vlastně hovořil i pan Nickleby, říkal, eh, že je důležité dávat také právě důraz na eh, dobrou zprávu a také na hospodárné využití veřejných prostředků. Chci říci, že zatím nemáme dostatečné informace k tomu, abychom eh, dobře dokázali ohodnotit, jaké to bude mít přínosy, jaké to bude mít nevýhody. A co se týče toho, zda se jedná o protekcionismus nebo ne, tak sice už nemám dost času, už jsem svých 10 minut asi překročil, ale dovolte mi ještě pár slov. Myslím si, že k tomu opět, eh, to, to se těžko objektivně hodnotí, je to dost subjektivní, ale jde o to, eh, jakým způsobem bude uplatňována ta reciprocita. Obecně je unijní politika taková, že chrání obecně reciprocitu, chci rozšiřovat a myslím, se tím tedy tu reciprocitu podle definice VTO a spíše se snaží o rozšíření té reciprocity, než o její uh, zúžení. Pokud by toto nařízení bylo um, schváleno, tak by to vlastně spíše um, při, při, um, mm, přispělo k té užší reciprocitě. Pak je zde ještě otázka, jak zda a jak to bude fungovat. Pane předsedo, ještě mi dovolíte jednu poznámku. Pokud otevřeme ten sektor veřejných zakázek, tak nebude stačit pouze uzavřít nějakou smlouvu, byť by to byla třeba ta dohoda GPA nebo nějaká dohoda o preferenčním zacházení. Je zde celá řada takových eh, různých eh, skrytých prostředků, kterými vlastně můžete neoficiálně chránit své trhy. To existuje všude, na, vš- na všech trzích s veřejnými zakázkami. Takže já bych navrhoval, abychom jedna- vyjednali, eh, nebo myslím si, že vyjednávání těchto dohod je dobrou strategií, ale možná to nebude stačit, zejména v odvětvích, kde jsou eh, takoví eh, přední mm, místní výrobci, kteří usilují o to, aby se mohli účastnit Eh, soutěží v Evropské unii. A také chci říct si. Děkuji. Děkuji, pane, před, eh, pane profesore, říká předseda. A nyní se již dostáváme k druhému panelu, který bude hovořit o zkušenosti Evropské unie s účastí na, trzí, na trzích s veřejnými zakázkami. Opět zde máme dva řečníky. První panelista pochází z Německa. Je to pan Heiko Heinrichs a bude hovořit o příležitostech a výzvách účasti v nabídkových řízeních třetích zemí, o proveditelnosti navrhovaného nástroje. Pane Heinrichsi, máte slovo. Děkuji vám. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za pozvání na toto slyšení. Já bych nejdříve chtěl říci něco o sobě. Jmenuji se Heiko Heinrich, jsem vedoucím ústřední jednotky pro zadávání veřejných zakázek v Neusu v Německu a zodpovídám za formální provádění výběrových řezení a také také za podporu a konzultaci odborných orgánů. Ehm, nyní bych vás eh, také chtěl seznámit s tím, jak já hodnotím eh, výběrová řízení a jejich rozšíření. Nejdříve bych chtěl říci, že vítám iniciativu komise, že hodlá vytvořit spravedlivá pravidla tak, aby umožnila přístup k trhu v evropských zemích k veřejným zakázkám a naopak to znamená, že budou mít také účastníci ze třetích zemích přístup k evropskému trhu. Ovšem, zdali eh, ustanovení tohoto nařízení splní svůj cíl, tak to si nejsem jistá, k tomu bych chtěl říci následující. Nařízení pro nás pro komunální zadavatele se používá především pro například telekomunikační zařízení, pro například záchrana zařízení hasiče a nebo také pro software. V státní oblasti, u velkých infrastrukturálních oblastí a nebo když se bude nakupovat obraná technika. Já tady vidím, že eh, určité věci nebudou úplně jednoduché nám připadá, že vedle stávajících povinností, které již máme, se na nás hrnou ještě další povinnosti, které sebou nesou další byrokratické překážky. Je to celkově dále devět povinností, které bych chtěl vyjmenovat. A já se tady omezím pouze na několik z nich. Pan Nikli již již o nich hovořil. My musíme také uchazeče zavázat k tomu, že budou uvádět e, údaje o původu zboží. Za druhé, jestliže žádáme o vyloučení u komise, potom také se riskuje to, že výběrové řízení se prodlouží o dva až o čtyři měsíce a to musíme všechno vysvětlit. Za třetí, musíme před zadáním zakázky prověřit, zdali komise již uplatnila restriktivní opatření vůči třetí zemi či určité skupině zboží z této země. V této souvislosti také musíme se kriticky vyjádřit k formálním postupům, které nám situaci stěžují. Musíte si uvědomit, dámy a pánové, že na základě toho, že máme mnoho pravidel pro výběrová řízení a proto průměrný referent již nebude schopen provést výběrové řízení samostatně a komplexně toto vedlo v komunálních a v státních eh, orgánech k tomu, že nyní existují vysoce kvalifikovaní specialisté a také právníci, kteří se zabývají pouze právem pro veřejné zakázky. Jestliže je cílem komise veřejný nákup debirokratizovat a zjednodušit, pak tyto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 postupy a požadavky vedou jiným opačným směrem, vedou k více byrokracie a také směrem k eh, právní nejistotě. Naším cílem veřejných zadavatelů je, abychom si nakoupili veřejné zakázky za co možná nejlepší cenu i kvalitu. A všechny další aspekty, které jsou na nás uvalovány, které jsou například politické, politicky motivovány, což znamená, že musíme respektovat různé povinnosti a závazky v oblasti životního prostředí či inovací a tyto aspekty pro nás sehrávají zatím podřadnou roli. Ale tento návrh obsahuje procesní pravidla, která celou situaci stěžují. A proto si kladu otázku, zdali vůbec budeme mít zájem tento názor uvedený v článku 6 odstavec 1 zažádat u komise o vyloučení z výběrového řízení, zdali to, kdo budeme vůbec postupovat. V každém případě, když bude dosažena příslušná hranice, pak budeme muset prověřit, zdali e, komise již e, restriktivní opatření uplatnila. Ještě několik eh, slov k době trvání výběrového řízení. V případě, že komise se bude zabývat eh, vyloučením nabídky, dojde k prodloužení výběrového řízení. Toto prodloužení se dokonce může prodloužit až na čtyři měsíce. A to se domnívám, že je nepřiměřené pro průběh výběrového řízení protože podle koordinační směrnice trvá výběrové řízení průměrně sedm týdnů. Jestliže započítáme ještě další čas pro informace, pro přiklepnutí eh, zakázky a tak dále, tak by potom celé výběrové řízení mohlo trvat až tři měsíce. Pokud komise eh, eh, také přijme žádost o vyloučení určité zakázky a bude zkoumat, zdali se eh, třetí země chová vůči EU. Restriktivně pak se může výběrové řízení předloužit až na půl roku. Jestliže totiž komise o tomto vyloučení zakázky nerozhodla, pak zakázka nemůže být udělena. Z toho dů vzhledem k tomu, že chceme, aby výběrové řízení co nejkratší, pak nebudeme mít vůbec žádný zájem zažádat o vyloučení zakázky otázky či uchazeče z řízení. Ještě k problému určení původu. Ještě existují další pochybnosti, eh, zhle, jakým způsobem nakládat s tímto nařízením. My například zažádáme o vyloučení zakázky u komise, anebo jestliže k budeme povinni toto udělat, pak musíme respektovat celou řadu formalit. V tomto případě také musíme eh, získat od uchazečů eh, prohlášení o původu zboží, a toto potvrzení musíme také prověřit. Podle mého názoru toto souvisí s celou řadou problémů, protože často uchazeči uh, E, někdy nemohou všechny tyto požadavky splnit protože uchazeči tyto požadavky nechápou a také vzhledem k tomu, že dochází ke globální výměně zboží a nemohou tedy uchazeči prokázat, kde bylo zboží vyrobeno či zpracováno. A to často vede k falešným údajům, které nejsou úmyslné. Já to zažívám každý den, kdy uchazeči e, prohlašují anebo mají prohlásit, zdali u celého výrobního obchodního řetězce také byly dodrženy pracovní formy Mezinárodní organizace práce. To se týká také nás jako zadavatelů, protože my nemůžeme to, tato tvrzení prověřit, protože na to nemáme ani kapacity, ani know-how. K tomu bych vám chtěl uvést příklad. My u nás v našem okresu nyní provádíme výběrové řízení na telefonní zařízení. A dovedete si představit, jak bychom to měli prověřit, protože tato centrála se skládá z mnoha komponentů a my bychom museli všechny komponenty zkoumat z toho hlediska, z jakých třetích zemí tyto jednotlivé komponenty přicházejí, tak a abychom dospěli k názoru, zdali máme zažádat o vyloučení zakázky z výběrového řízení. A tady se vás ptám, kdo to má zvládnout. My to nedokážeme. Pro nás, jako pro veřejné zadavatele, je tady celá řada právních nejistot. Vyjasnit se musí v této souvislosti otázka, zdali konkurent má také právo na právní ochranu. Pokud ano, pak by to znamenalo, že počet případů, kdy musíme e, dodatečně různé věci kontrolovat, že počet by se drasticky zvýšil. A to má také nejisté výstupy, protože ještě zde neexistuje judikatura. K tomu bych chtěl také také říci, že problém existuje, jestliže dost dostaneme a nebo chceme akceptovat nezvykle nízké nabídky. Potom musíme uchazeče informovat o tom, že jsme připustili tuto nízkou zakázku a přesně vám mohu říci, co se potom stane. My jako veřejný zadavatel bu, budeme rych, se nalezneme co velice rychle u soudu a to se nám vůbec nebude líbit. A e, také je možné, že takovéto výběrové řízení může být potom úplně zastaveno. Na závěr chci říci, že když eh, eh, hovoříme o tomto nařízení, potom je to obch, eh, regulace, která je motivována obchodně politicky a ta, toto nařízení nám zkomplikuje život. A to souvisí totiž s tím, že to povede k velkému byrokratickému nákladnosti a také ke složitým procesům. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já vím, že to myslíte dobře, ale myslete také na ty, kteří budou tato pravidla používat. A my nyní jako veřejní zadavatel máme na základě objekt e, politicko-obchodních motivací máme také se zabývat ještě cly, celními předpisy. To tedy fungovat nebude. Děkuji vám za pozornost. Eh, Děkuji vám. A poslední řečník Alamberže který je, je pracovníkem francouzské firmy Alstom. který pracuje v bruselské kanceláři Alstomu. Děkuji vám. Pokud dovolíte, budu hovořit francouzsky. S tím ovšem, že moje prezentace je anglicky, abych všem usnadnil život. Děkuji mnohokrát, že jsme byli přizváni na tento panel. Má to pro nás absolutně zásadní význam, tento nástroj pro reciprocitu, o kterém bude konečně hlasovat parlament a bude eh, o něm rozhodovat Evropská komise. Proč je to tak důležité? Za prvé, tedy pokud rozjedu své, svou prezentaci, jak řekl pan Velkox, tak Tyto trhy, v kterých působíme energie, doprava, distribuce energie, to jsou všechno eh, eh, trhy veřejné povahy. Takže máme, jsme klíčovými dodavateli v této oblasti a jsme tudíž podřízeni směrnicím, o, které upravují eh, tedy udělování veřejných zakázek a utility takže žijeme ve světě, který je komplikovaný, stejně jako ta pravidla. A jedna dobrá zpráva. Máme zakázky i v eh, některých eh, nových rozvíjejících se ekonomikách, asi 60 eh, oproti zemím OECD, čili dochází k naprosté revoluci, že se nám daří rozvíjet nové projekty i v těchto zemích, protože naše tradiční trhy nerostou tolik jako dřív. A vše, co můžeme udělat, abychom získali lepší přístup k těmto novým trhům, s kterými bohužel nemáme ani bilaterální, ani multilaterální dohody, často v největší míře, tak, tak je naprosto kritické, aby to, co děláme, eh, mělo pozitivní vliv i na pracovní místa v Evropě, protože konec konců jsme evropskou společností a 56% našich zaměstnanců je v Evropě, vyvážíme z Evropy do zbytku světa. A to se týká našich industriálních eh, bází, jako je Polsko, Německo, Itálie, Španělsko, Švýcarsko přičem 80% našich švýcarských, 90% eh, našich švýcarských aktivit je na vývoz. A to všechno tedy eh, posiluje pracovní příležitosti i v Evropě. Teď procházíme krysí a tudíž bychom měli tomuto věnovat velkou pozornost. Je další věc, kterou lze konstatovat, je eh, růst nové konkurence z velkých nových ekonomik. A my nemůžeme je než jim k tomu blahopřát. Jsou to čínské skupiny CSR, CNR a další jména, na která si musíme zvyknout. Tyto firmy se staly konkurenty, které respektujeme, které nepotřebují být chráněny na svých trzích. Když se podíváme na růst aktivity těchto skupin, zejména čínských, tak vidíte, že v uplynulých dvou letech jejich růst asi 100% roč, ročně. A e, to je samozřejmě velmi dobře pro ně, ale když, e, když to srovnáme s jinými firmami jako Siemens a tak dále, jsou to e, firmy, které mají technologie, které mají továrny a firmy, které jsou přítomny na světovém trhu. A nemáme žádný problém s nimi bojovat za rovných podmínek. Ovšem, problém, a teď nebudu zacházet do všech podrobností, ale uvedu jen pár příkladů. To, co, to, co je spíše abnormální ve vztahu třeba k Japonsku, které podepsalo od roku 1994 dohodu, tak co není eh, běžné, že tam eh, například eh, evropský železniční průmysl představuje pouze 0,2%. Teď máme, jak říkám, 0,2% a 0,2% budeme mít i za 10 let, pokud nezměníme pravidla přístupu k trhu. A naši japonští konkurenti jsou naopak zastoupeni v Evropě, získali některé zakázky ve Spojeném království a v Německu. Ano, byly lepší než my, takže tak v pořádku, že zvítězí ale co není normální, je, že nemáme my možnost eh, předkládat nabídky u nich. Není možné říkat, že tam nejsme zastoupeni. My jsme zastoupeni 100 let v Japonsku a v některých oblastech jsme úspěšní, ale v této konkrétní oblasti veřejných zakázek úspěšní nejsme. Případ Číny a Kanady. Tady Děkuji za přítomnost paní Sarnes, protože jste napsala zprávu z vlastní iniciativy o Číně, což je eh, nesmírně zajímavé. A pak další problém. Situace v některých oblastech naší činnosti, kdy i když jsme přítomni, i když děláme všechno lokálně, máme stále méně přístupu k čínským trhům. Potřebujeme změnit situaci, protože vlastně ztrácíme dvakrát. Jednak tím, že máme méně, méně přístupu k japonskému nebo čínskému trhu a pak po druhé, protože naši japonští konkurenti berou část trhu v Evropě. To není udržitelné. To není skutečně udržitelné, nebo anglicky, jak se říká, sustainable. Zlepšují se věci? Ne, nezlepšují. Slyšeli jsme tady právě, že GPA věci posune a že se to změní. To vždycky se říká zítra, ale my potřebujeme, aby se to stalo teď, hned. Ve Spojených státech Obamová administrativa a kongres odhlasovali text, který předpokládá, že v oblasti železniční, abychom mohli konkurovat Spojeným státům, tak bude potřeba ne 50%, ale 60%, eh, ale stop, ne ani ne 60%, ale 100% místní, místního zastoupení. Takže pokud se budeme eh, chtít dostat tam, budeme muset 100% dělat ve Spojeném státy, ve Spojených státech. Je to přátelský signál? Mně se zdá, že ne. Brazilský plán, indický plán, čínský plán významné preference místních podniků, podniků, které mají větší místní zastoupení nebo mají místní eh, inovační know-how. To všechno jde stejným směrem. Co s tím můžeme dělat? Můžeme pokračovat v nečinnosti, ale pokud eh, se tak stane, tak statu quo ante už není teď průchodnou variantou. V našem, v našem sektoru aktivity to nepřichází v úvahu. Já vůbec totiž ne, si nedovedu představit, jak by se věci mohly eh, v, rozumném, v rozumné době, v rozumném období vyvíjet příznivě. Komise navrhla něco, co by zahrnovalo nějaký nástroj, který má spíš dlouhý cyklus, článek 8, 9, 10, to jsou nástroje, které souvisí s vyjednáváním obchodních dohod, aby naši vyjednavači a já chci ocenit úsilí DG Trade, kteří odvádí práci, kterou mají, snaží se přesvědčit naše partnery, aby více otevřeli trhy, ale když budete eh, v Japonsku a řeknete Japoncům, otevřete víc veřejné trhy, tak vlastně nemáme eh, co jim za to e, nabídnout, protože naše trhy jsou otevřené, takže pak je těžké inteligentně jednat. Protože prostě nemáme k tomu vůbec žádný nástroj. Takže tento dlouhý cyklus, to je něco, co z našeho hlediska může představovat určitou páku nebo ten byč, jak jsme hovořili o cukru a byči. Eh, evropský trh je značný, je to eh, nezanedbatelný eh, trh, ale nestačí jenom jít příkladem. Komise Navrhuje také nástroj, který bude komplexnější, více krátkodobý, který by více byl navázán na, na ten business cycle, na ten cyklus obchodní. To je článek 6. Jehož výhodou by bylo, že by dával silný signál ještě před tím, než budou provedeny ty kontrakty, ty zakázky. Takže článek 6 si také zaslouží naši pozornost, protože eh, vracet se potom po čtyřech letech opět eh, do situace, kdy řekneme nějakému dodavateli z Číny a Japonska, řekneme, my jste to vlastně neměl získat, tuto nabídku, přestože oni už ji provedli, no tak to už je k ničemu. Takže ten cyklus mezi článkem 6 a 8 je něčím, co by mělo být zohledněno. Na závěr. Větší otevření veřejných trhů v našem, sek- v našem sektoru samozřejmě bude mít eh, dopad v tom, že budeme mít více pracovních eh, výst, míst v našich eh, továrnách i v Evropě. A to, že má samozřejmě policista, nějaký obušek. To neznamená, že bude pořád obušek používat, ale znamená to, že máme nějaký nástroj v našem toolboxu a kdy v momentě, kdy ho máme, tak eh, to neznamená, že ho budeme systematicky využívat. A je pravda, že ehm, kolega eh, Heinrich vyjádřil zcela legitimní obavy. Musíme využít ten nástroj v, některých viditelných eh, případech, možná ne se stropem 5 eh, milionů eur, ale možná postupovat nějak jinak, abychom zjednodušili eh, život veřejným orgánům, ale je důležité, abychom ten nástroj měli. A závěrem mi dovolte mi říci, že eh, právní jistota přístupu k trhu je důležitá nejenom v tom, že, že se promítá do skutečné Eh, nemusí se nutně promítnout do eh, tedy de facto jistoty, ale je pravda, a to platí pro i malé střední podniky, když jste místními podnikateli eh, na trhu, teď hovořím o Číně, Brazílii a tak dále. A najednou veřejné trhy jsou otevřené, ne proto, že jsme méně dobří, ale protože politici se rozhodli, že upřednostní místní firmy, no tak to je politování hodné a ta tato eh, právní jistota je rozhodně pro eh, obchod nesmírně důležitá. Děkuji. Velice děkuji. Zahajuji komise, nejprve, pardon, zahajuji diskusi a nejprve dávám slovo komisi, protože zde zazněla celá řada výhrad a celá řada kritiky na adresu komise. Jak na to zareagujete? Máme zde pana Ruperta Schlegermilcha. Děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, děkuji, pane profesore. Chtěla bych poděkovat výboru, také bych chtěl poděkovat panelistům za to, že probíhá dnes tato diskuse, která je podle našeho názoru nesmírně užitečná. Dovolte mi vyjádřit se konkré- k, ke konkrétním eh, komentářům, protože eh, nechci zde vést nějaký další celý projev. Takže si myslím, že nejlepší bude, když eh, se vyjádřím konkrétně ke konkrétním komentářům. Pan Nikli hovořil o tom, že bychom se měli stát jakousi jakýmsi modelem pro ostatní země, jak více otevírat své trhy. S tím naprosto souhlasím. Je důležité, abychom si uvědomili, že protekcionistická opatření nejsou správná Musíme se také eh, snažit eh, eh, přesvědčit i ostatní země světa, aby vlastně se mm, povznesly na naše standardy, protože je důležité, abyste byl dostatečný přístup na trhy. Zde jsme stanovili určité, trhy, pardon, určité Prahy, máme zde 5 milionů na zakázku, nikdo na to nějak, to nikdo nekritizoval. Máme zde také velice dobrý nástroj prostě k tomu, abychom občas vytáhli žlutou kartu, možná někdy červenou kartu, pokud by tedy jsme někdy měli pocit, že nemáme dostatečně e, stejný přístup na cizí trhy. Takže tady si myslím, že stále zůstáváme v té oblasti e, liberálnosti. Hovořili jste také o tom, že v některých zemích v posledních třech, čtyřech letech jsou určitá protekcionistická opatření, například na úrovni USA, Čín a tak dále. Takže zcela jistě musíme nějak pokročit, nemůžeme zůstat na místě. Souhlasím také s názorem, že ta oblast je dost subjektivní, protože nemáme k dispozici dostatečná data, dostatečné údaje, ale souhlasím s tím, že nemáme také dostatečné mm, informace a fakta, eh, co se týče různých propojení firem, různých poboček. Eh, takže ta čísla, která máme k dispozici, ta musíme brát s určitou rezervou, ale myslím si, že z právního pohledu je ta věc jasná. Jde o to, že nemáte eh, v některých Evropská unie prostě nemá třeba právo účastnit se veřejných zakázek v některých velkých rozvíjících se ekonomikách, nemáme právo účastnit se ani zakázek v USA. A e, jsou to důležité trhy, například e, automobily pro vládu, automobily pro Čínu. A například v té Číně byl tento automobilový e, ty, tyto, zaka, pardon, tyto soutěže byly otevřené a najednou vlastně před rokem oni to usavřeli, to se může stát kdykoliv. V Indii se stalo něco podobného, dříve to bylo otevřené pro evropské zakázky v oblasti telefonie, ale teď stanovily podmínky, že pokud se chcete účastnit těch zakázek, musíte splňovat určité podmínky, e, takže ty e, údaje, které máme k dispozici, nelze extrapolovat protože e, ta situace se mění. Na druhé straně zase my můžeme například prodávat stroje a další věci do jiných zemí a neměl byste být takový celkový trend k tomu, aby se ty trhy více uzavíraly. Co se týče přínosů, výhod a nevýhod, o tom už jsme také hovořili dost podrobně. Zcela jistě chci říci, že nechceme, aby došlo k takové situaci, aby se celkově ty veřejné zakázky Eh, zkomplikovali, aby to bylo všechno mnohem složitější. Ještě se chci vrátit k tomu, jak je to s malými a, středními malými a středními podniky. Také jste hovořili o tom, že může dojít k určitým odvetným opatřením ze strany těch jiných, eh, těch třetích zemí, ale já si myslím, že to je trochu přehnané. Je to, myslím si to z toho důvodu, že my máme dost otevřený trh, také nevím, jak je to zatím s lobbyingem. Zatím je to tak, že vlastně ten, eh, to, to lobování nebylo nějak silné, nikdo nás nějak eh, nenašknul. My se snažíme vytvořit spravedlivější situaci a e, budeme usilovat o tyto, tato opatření pouze v některých situacích. Také jste bylo, také se zaznělo to, že je velice důležité, jak to všechno bude vypadat v praxi. A já chci říci, že my toto nařízení budeme používat velice obezřetně a e, opatrně. Pokud si přečtete to nařízení a podíváte se na způsob, jakým jsme jej eh, formulovali a strukturovali, tak máme tam určité šetření, eh, máme tam poměrně dlouhý čas na různá jednání a vyjednávání, takže se pokusíme co nejvíce spolupracovat s tou druhou zemí a vystavit tam různé mosty. Eh, víme, že to sebou také nese určitou, určitou politickou cenu, Víme, že třeba když USA uzavřely své trhy, nebo když Čína uzavřela své trhy, tak eh, mám pocit, že oni se také nějak neobávali eh, toho, že bychom k tomu, že bychom my měli nějaká, nebo že bychom učinili nějaká odvetná opatření. Pak je zde otázka, zda to bude fungovat. To je otázka, kterou položil i pan Woolcock. Máme zde minimálně určité náznaky nebo incidie, eh, indicie toho, že by to mohlo fungovat. Například v současné době probíhají jednání v rámci VTA s Kanadou, s Indií, s podobnými zeměmi. A při těchto jednáních eh, máme pocit, že jsou trošku ochotnější eh, v tom vyjednávání ohledně veřejných zakázek. Mám pocit, že se to zlepšuje a teď máme na stole návrh, který podle mého názoru té situaci pomůže, protože eh, minimálně určité státy eh, přemýšleli o tom, že by se ta situace měla nějak pohnout. Myslím si, že by to nařízení mohlo fungovat, pokud ho budeme používat moudře a pokud, mm, pokud ho budeme používat k tomu, aby se vyřešily určité situace. Pokud bude ještě čas, rád bych se vrátil k tomu, jaké to vlastně bude pro um, ty firmy. Uh, hovořili jste o příkladu uh, nějakého telekomunikačního vybavení. Já si myslím, že by to bylo asi hodně drahé telekomunikační vybavení, kdyby to přesáhlo ten prach 5 milionů eur. Jde o to, jak často by chtěli místní veřejní zadavatele využívat eh, tuto možnost? Já si myslím, že moc často to nebude, protože většinou mm, k tomu ten subjekt nepřistoupí, leda, že by k tomu měl velice dobrý důvod. Například pokud u vás ve vašem kraji nebo ve vaší zemi je nějaký, mm, nějaká firma, která je vlastně velice dobrým uchazečem, ale pak tam přijde nějaká firma ze třetí země, na kterou by to právě šlo uplatnit. Myslím si, že budeme usilovat o co nejjednodušejší, o co o nejjednodušší řešení Eh, nebudeme eh, zde používat eh, celní kodex, budeme pouze používat to vlastní prohlášení, takže myslím si, že nebude dost obtížné, aby vám poskytli to vlastní prohlášení. Myslím si, že pokud firma, která se účastní té zakázky nebo toho výběrového řízení, bude mít možná problém s tím, jak skutečně doložit, že bude, že dodržuje všechny podmínky eh, MOPu. Nicméně, pokud se, to jedná, pokud se to jedná skutečně o ty velké zakázky na těch 5 milionů eur, tam by s tím ty firmy neměly, být, neměly mít problémy. Ten eh, práh se využívá v dohodě GPA, ne, nebylo to stanoveno nějak arbitrárně. Je to pravidlo, které se používá i v obecných eh, pravidlech, které se týkají veřejné, veřejných zakázek. Eh, musím souhlasit s tím, že by to mohlo trvat eh, ta, ten proces déle než dva měsíce, mohlo by to být až ty čtyři měsíce. Je to asi určitá cena, kterou za to prostě musíme zaplatit. Ale pokud bude těch pří, těch případů v Evropě každý rok pouze několik, tak si myslím, že to nakonec eh, tedy nějak zvládneme a že bychom se s tím mohli smířit. Pak je zde ještě velká otázka, která se týká té nákladově prospě- eh, mm, ušitkové analýzy. Hovořili jsme také o pracovních místech v Evropě. Chci říci, že nikdo zde nespochybnil čísla, která se týkají pozitivního dopadu na pracovní trh a na vývoz, pokud bychom získali lepší vstup, lepší přístup na ostatní trhy. Takže eh, máme zde například v Evropě vyrábíme moderní technologie, eh, sofistikované technologie a ty eh, bychom tedy mohli využít. Mohli bychom také využít naši konkurenceschopnost a nenechat pouze ostatní, aby využívali konkurenceschopnost svých zemí. To je z mé strany vše. Chtěl bych ještě poděkovat. Chtěl bych ještě říci, že zde byla prezentace firmy Alstom a chtěl bych zdůraznit, že to neděláme pouze pro velké firmy. Je to nařízení, které se netýká pouze třeba železnic, ale telekomunikačních technologií, letadel, dalších oblastí. Zeptejte se třeba eh, Airbusu, co si o tom myslí s ohledem na, na přístup na čínské nebo brazilské trhy a tak dále. Já už tedy eh, končím a pokud ještě dovolíte mému kolegu z GŘ Trade, aby se ještě vyjádřil eh, k dopadu na vnitřní trh. <clears throat> Dobře, tak ještě několik minut, říká předseda. Za prvé, děkuji, za prvé bych chtěla reagovat na komentář, který hovořil o tom, že evropský že trh nebo že unijní trh není otevřenější než ostatní. Já s tím naprosto nesouhlasím, protože trh EU je téměř stoprocentně otevřený na, pro zahraniční uchazeče. Není pravda, že by získali příliš velké množství zakázek, ale to může být prostě tím, že evropské firmy jsou konkurenceschopnější než jejich zahraniční um, protěžky. Na druhou stranu ostatní země nejsou téměř nikdy otevřeny na 100% a tím pádem naše firmy se tam nemohou účastnit eh, těch výběrových řízení. Takže pokud se podíváme na to, kolik firm skutečně získá zakázky, tak to číslo možná není tak vysoké, ale pokud se podíváte na to, kolika těch mm, výběrových řízení se ty firmy mohou účastnit, tak je to téměř 100%. Což neplatí na druhou stranu, a to bychom změnili, chtěli změnit. Také chci ještě zdůraznit, že se nejedná pouze o přístup na trh, protože uh, se zem, k zemím, které s námi mají nějaké, obec, nějaké obchodní smlouvy nebo s nimi jednáme o těch smlouvách, těm bychom se chtěli chovat jinak, těm bychom se chtěli v této souvislosti chovat lépe. A zde se jedná o země, které s námi nějak nejednají a přitom tyto firmy se stále mohou účastnit těch výběrových, eh, výběrových řízení v Evropské unii vůbec žádnou vyjednávací eh, sílu v těch jednáních. A ještě bych chtěl říci, že v jednáních máme velice malou sílu a pokud by tento eh, nástroj byl zaveden do praxe, tak bychom měli mnohem větší vyjednávací pravomoci zejména s těmi zeměmi, které nás nechtějí pustit na své trhy. Ještě se chci vyjádřit ke komentáři pana Heinricha. Chápeme to, že takové, že, že firmy mají dost práce s tím, s těmi všemi uh, zadávacími řízeními, ale já chci říci, že že se jedná o ten práh 5 milionů to znamená, že toto nařízení by se vlastně týkalo pouze asi 7 těch eh, případů. A mm, také jde o to, že ta samotná firma, pardon, že ten samotný zadavatel se může eh, roz, eh, rozhodnout, zda chce tedy využít tu možnost vyloučit toho uchazeče či nikoli, takže k tomu ani nemusí dojít, že ho vyloučí. Myslím si, že je ještě důležité se zamyslet nad tím, eh, zda to ty firmy pak budou využívat. Děkuji. Velice děkuji. Listening to the Děkuji, než si vyslechneme poslance, tak si vyslechneme také stanovisko kolegů z IMKA, to je výbor pro vnitřní trh, protože oni se také zabývají uh, o re, re, revizí určitých nařízení se vztahem k trhu. Takže, pane Engle, máte slovo. Pane předsedo, děkuji vám za pozvání. Takže v zásadě bychom rádi byli připojeni rovněž k, k této záležitosti, ale vzhledem k tomu, že jsme řešili tento instrument eh, reciprocity, víme, že to stanovisko v konečném důsledku v podstatě bude stejné, jako kdyby jsme to měli my. Nebudu se zde zabývat tím samotným nástrojem, protože to už učinili předřečníci za A a za B. Vím, že na váš výbor se tím již zabýval u předchozích příležitostí a já tady nechci opakovat věci, které jsou dobře známy v rámci eh, výboru pro eh, obchod, ale chci jenom, eh, abych tedy uvedl, zasadil ten přístup, který jsme měli my v rámci IMKU do kontextu přístup k reciprocitě. Když se podíváme na čísla, světová čísla, týkající se prostupnosti národních trhů ve vztahu k ekonomickým operátorům z třetích zemí. Konstatujeme, že 0,08 HDP Evropské unie nyní vyústí tedy v zakázky za našimi hranicemi. Říkám ještě jednou 0,08 z jakých důvodů? Jednoduše řečeno, my jsme trhy otevřeli, ostatní ne. A otázka, která se teď nabízí, je, jestli tímto recipročním nástrojem nebo dolož, prostřednictvím doložek o reciprocitě tento stav věci změníme. Odpověď má osobní je pravděpodobně nikoliv ale to nám samozřejmě nemusí zabránit, abychom eh, dali, dali najevo určitou vůli, místo abychom věci pasivně přijímali. A proto dvě návrhy eh, směrnice pro veřejné zakázky, to znamená pro sítě, například směrnice pro sítě eh, a směrnice pro koncese, tak u těchto směrnic jsme zvolili přístup, který by nám dal vstupem těchto směrnic platnost možnost jednat ve vztahu k našim obchodním neevropským partnerům v případě, kdy tito partneři nám budou i nadále upírat přístup ke svým trhům státních zakázek a to v situaci, kdy oni budou chtít přístup k našim trhům za podmínek, které by měly být tedy uh, míně, méně zatěžující, než jaké obvykle uh, uplatňujeme. Stávající situace je taková, že ta stávající směrnice o sítích už obsahuje reciproční doložku, ale obecná směrnice nikoliv. A my jsme se rozhodli, že převezmeme tutéž formulaci, která je teď v té směrnice, směrnici o sítích a zapracujeme ji i do směrnice o veřejných zakázkách, aby v obou textech jsme měli identické ustanovení, které nám umožňuje v případě potřeby, v případě nějakých deformací trhu eh, nějakým způsobem tedy jednat. Rada, jak jistě víte, toto schválila u směrnice o sítích a nikoli v té klasické směrnice. Uvidíme, kam se tedy posuneme, kam se dostaneme v rámci procesu vyjednávání mezi oběma legislativními orgány. A teď, je, co to vlastně znamená? Znamená to, že bychom mohli mít dvě směrnice, které musí být teprve transponovány a jejich eh, závěrečné eh, odhlasování na plenárním zasedání se dohraje nejdříve v květnu letošního roku a teoreticky pak budou dva roky, to znamená do května 2015, kdy budou platit reciproční doložky, které nám pak umožní využít některé, některá této eh, opatření. Ale jestliže nařízení, jimž se zabývá váš výbor, už několik měsíců a vůči němu jsme vypracovali stanovisko. Jestli bude mezi tím tedy přijat to, toto nařízení, tak to nahradí to, co by bylo případně v těch dvou směrnicích o veřejných zakázkách. Takže, jestli jestli bychom měli za to, že obsah formulace a hlavní obrysy toho nařízení o reciprocitě jsou lepší, než to, čeho jde dosáhnout v rámci směrnici o zakázkách, tak bychom tím urychlili postup eh, přijímání pravidel o reciprocitě. Pokud z toho či onoho důvodu však toto nařízení nevznikne, tak, vzhledem k tomu, co jsme dali do těch směrnic, přesto bude i nějaká možnost reagovat eh, způsobem, který dřív možný nebyl, i v případě absence takovéhoto nařízení o přístupu eh, na trhy. Jestliže toto nařízení se protáhne a bude trvat jeho přijetí delší dobu, tak alespoň v mezidobí budeme disponovat již nějakými nástroji, ustanoveními, která nám mohou přijít vhod a pak budou nahrazena jinými. Takže to, co jsme se rozhodli dělat my, není vůbec na úkor toho, co se dělá tady. Protože v momentě, kdy eh, výbor pro eh, vnější obchod schválí na plenárním zasedání tento nástroj, tak eh, nahradí všechno, co platilo předtím. Do té doby, dokud se to neudělá, tak je možné, že budou platit podobná, nikoli však identická ustanovení v těch dvou legislativních textech sektorového charakteru. Není to ideální situace, není to ideální e, přístup. My, jsme, my jsme nechtěli eh, výjimku nikoho strašit, tam jsme přesvědčeni o tom, že jediný způsob, jak otevřít další trhy, je lepší vyjednávání. Je vyjednávání, eh, které bude mít větší váhu. Samozřejmě nemusíme dělat nic násilného, ale jakožto určitý výraz vůle bychom měli toto téma dát na pořád dne, což jsme také udělali. A to nás dostalo do situace, v níž nyní jsme. Um, let's listen. Děkuji a také nyní si vyslechneme názor výboru DV, paní Sargentiny. Děkuji, pane předsedo veřejné zakázky se využívají také národy pro místní rozvoj. A právě proto se GAC nikdy výběrovými veřejnými za, vý, řízeními nabídkami zabývala. A to znamená, že tady existují plurilaterální pravidla a ne multilaterální pravidla. Já dobře vím, že vy chcete nařízení, které bude namířeno na Čínu nebo na Brazílii a že také evropské firmy chtějí přístup na trh veřejných zakázek v Číně nebo v Brazílii, ale definice v tomto návrhu Eh, hovoří o zemích mimo zemí, které jsou málo vyvinuté. Čína na Dále je považována za rozvojovou zemi podle pravidel OECD. To znamená, jestliže se budete řídit touto definicí, pak eh, tady se zaměříte dokonce na pobřeží z eh, Lonoviny, Kamerun, Guatemalu a ta další zemi, protože například s Kamerunem se v současné době eh, podepisuje dohoda IPA a já jsem zpravodajkou a nechci, aby se to ratifikovalo. Já si myslím, že bychom neměli využívat těchto pravidel pro reciprocitu vůči těmto málo rozvinutým zemím. Takže jak vy si představujete reciprocitu ve výběrových zakázkách, aniž byste poškodili málo rozvinuté země? Tady je dlouhý seznam, který je již vyřazen. Z tohoto seznamu, tedy seznam zemí, ale pak je tady nadále dlouhý seznam zemí, které jsou uvnitř. A co tedy chceme? Chceme uzavřít náš trh, eh, protože opravdu eh, příliš mnoho rozvojových zemí nevstupuje na náš trh eh, s veřejnými zakázkami. Ale kdyby tady byla teoretická eh, šance, že jedna rozvojová země by se ucházela o naše veřejné zakázky, pak já bych to podpořila. Takže co je cílem? Je to otevření anebo je to uzavření s omluvou či výmluvou? A to já jsem členkou výbě, výboru pro rozvoj, že já vím, že se chcete eh, vyřešit situaci například se zemí, jako je Čína, ale to nestačí, protože tady jdou s tím ruku v ruce také další nástroje, ale týká se to také dalších zemí, které hodlají vy, využít veřejné zakázky na podporu vlastní ekonomiky. A nyní paní Deutsch, pan Deutsch za výbor pro zaměstnanost. Děkuji, pane předsedo. Rád bych vás seznámil se stanoviskem výboru pro zaměstnanost a tento názor budu prezentovat ve třech bodech. Za prvé bych chtěl říci, že náš výbor přikládá velký význam s sociálně udržitelným veřejným zakázkám. A všech tyto zájmy musí být viditelné ve všech stádiích eh, výběrových veřejných řízení. A za druhé, eh, pracovní eh, zákony také musí být ctěny třetími zeměmi a to také v rámci veřejných zakázek. A za třetí bych se také chtěl připojit ke stanovisku eh, kolegy z komise. Já jsem přesvědčen o tom, že tady hovoříme o strategických cílech ze kterých vychází naše snahy a úsilí. A domnívám se, že nejdůležitější je modifikovat a změnit úpravy pro veřejné zakázky tak, aby podpořili zaměstnanost a ekonomický růst v EU. Nejjednodušší odpovědět na, odpověď na to je ta, že potřebujeme zlepšit konkurenceschopnost. A konkurenceschopnost neznamená pouze doplnění stávajícího nařízení, ale je třeba také odstranit úpravy, které konkurenceschopnosti, eh, konkurenceschopnost poškozují. A proto bychom měli znovu promyslet národní legislativu v této oblasti a měli bychom také zvážit, které části pracovního práva jsou nevýhodné pro situaci evropských společností, které se chtějí ucházet ve třetích zemích o veřejné zakázky. To znamená, že to jsou podmínky, které musí společnosti splňovat. My tady hodně hovoříme o reciprocitě a to je velice důležitý aspekt a také velice dobrý prostředek pro dosažení stanoveného cíle. Ano, nyní můžeme zahájit rozpravu. Jako první bude hovořit pan Kaspary. Máte slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nejdříve bych chtěl poděkovat referentům dnešního dne a také děkuji kolegům z jednotlivých výborů za jejich stanoviska. Já mám eh, na začátku tři poznámky. Komise hovořila o tom, že ono, onen odhad ve výši 60 tisíc pracovních míst, eh, že tento odhad není správný ale eh, já bych proto byl eh, rád, kdyby se k tomu komise vyjádřila, protože by mě zajímalo, odkud se toto číslo vzalo, kde jsme vzali tento číslo, toto číslo ve výši 60 tisíc. Eh, za druhé, já jsem velice pozorně si vyslechl pana Vulloka a pochopil jsem ho tak, že řekl, jestliže náš evropský vnitřní trh by byl lépe vybaven pro veřejné zakázky, pak by došlo k lepší výměně v rámci EU a potom by měli zahraniční uchazeči ještě horší šance. A já tady znám jenom dva příklady. My jsme tady měli jedno velké divadlo u tématu, zdali eh, německá železnice může využívat Eurotunnel. A já eh, jsem z eh, okresu Karlsruhe, my jsme na hranici s Francií a také s Alsaskem a u nás hovoří hodně lidí německy. Ale přesto nemáme žádnou výběrovou zakázku, veřejnou zakázku, kde by vyhrála francouzská firma. A já jsem se také ptala, ptal, kolik francouzských firm se ucházelo u veřejnou zakázku u nás v Karlsruhe a za pět let to, bylo, to byly jenom dvě francouzské firmy, takže o tom bychom také měli přemýšlet. A za třetí, já mám prozbu na kolegy z IMKA. Kolega eh, Enkel hovořil také o té směrnici o veřejných službách a to jsou články 58-59 a tato směrnice má být dále rozšířena a já eh, si říkám, zdali my bychom zde v INTA neměli získat přednost. Já mám tři otázky na první dva referenty. Za prvé, mám ten dojem, že máme různé pohledy na to, do jaké míry náš trh v EU je otevřený. Tady máme čísla, o kterých hovoříme a ty jsou vysoce rozdílná. Také pohled je vysoce rozdílný. My tady v EU hovoříme, že 60 až 80 eh, veřejných zakázek eh, jsou otevřené. A mě by zajímalo, existují některé poznatky o tom, zda opravdu tyto podíly trhu jsou prakticky otevřené, protože my u nás v EU říkáme, že veřejné e, zakázky jsou otevřené z 80%, ale vlastně nikdy nedostala e, tuto zakázku cizí firma. Ale na druhé straně e, víme, že v Číně je rádoby uzavřený trh, ale hodně uchazečů z EU získalo zakázky v Číně. A mě by tedy zajímalo, jak to ve skutečnosti je. A za druhé, Pan Vulok o tom také hovořil. To je směrnice o veřejných službách a články 58-59. Já se chci zeptat a zatím jsem nedostal na to odpověď, proč tyto dva články nikdy nebyly doposud využity. Já mám ten dojem, že návrh komise je velice podobný jako tyto stávající eh, odstavce 58-59 a já si říkám, proč tady hodláme něco schvalovat, příklad, co již je součástí směrnice 10 let a zatím to nebylo použito a proto si říkám, zdalo, zdali tato, toto nařízení je prakticky neaplikovatelné. A za třetí, komise odhadla, že odstavec 6 by mohl být aplikován, tedy využit v roce 30krát až 50krát. A odkud toto číslo pochází? Máte s tímto číslem nějaké zkušenosti? A nebo je to jenom tak eh, odhadnuté? Já mám pocit, že toto číslo ve výši 35 je jenom takové trošku vycucané z prstu. A potom třetí referent hovořil o další byrokracii. A mě by zajímalo, zdali se odhaduje do jaké náklady by tato Eh, dodatečná byrokracie způsobila, jestliže by bylo nařízeno schválené. To znamená, jaké dodatečné náklady by museli platit státy a obce a města. A za páté, existují určité členské státy, které mají národní úpravy, které mohou vyloučit zahraniční uchazeče z veřejných zakázek. A mě by zajímalo, jak jak hodnotí naši referenti eh, právní situaci, zdali takováto situace je normální, anebo zdali je sporná. Za prvé se tedy ptám eh, eh, o pohled na to, zdali trhy jsou otevřené či ne. Za druhé potom články 58-59, proč se nepoužívají. Za třetí, proč článek 6 se má použít asi 35 za rok. Za čtvrté, otázka administrativních nákladů a za páté otázka, zdali tyto tyto eh, národní výjimky odpovídají legislativě v EU a zdali jsou přípustné. Well, uh... Ano. Doufám, že panelisté a komise si zaznamenali otázky. Nyní stínový zpravodajové, musíme omezit čas. Protože hrozí, že se dostaneme do velkého skluzu. Za SND, Nuka Sosta. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem řečníkům za to, že mm, se s námi podělili o velmi zajímavé prezentace, i když nesouhlasím úplně se vším, co zaznělo. Se a e, jsem nadále přesvědčen o tom, že je důležité mít takovouto legislativní iniciativu. První e, připomínka z mé strany je následující. Měli bychom se zaměřovat na evropskou ekonomiku a její konkurenceschopnost. Měli bychom také sledovat e, komplexnost těch nástrojů, administrativní zátěž, byrokratickou zátěž, protože to jsou věci, které lidi, lidi zajímají a bude to mít následky poz, později. Nesmíme zapomínat na občany a jejich podniky, ne firmy a státní zprávy. Jde o samotné občany. A pak další věc. Zajímalo by mě, jestli existují nějaké alternativy vůči tomu, co tu nastavujeme. Co můžeme dělat s těmi protekcionistickými opatřeními jiných států? Konec konců nežijeme v nějaké izolované slonovinové věži, vidíme, že svět se vydává určitým směrem. My nejsme protekcionističtí, ale jiné země jsou. My eh, necháváme trhy otevřené a žádáme ostatní, aby je také otevřeli. A také si klademe otázku, co můžeme udělat u nás, když eh, konstatujeme nějaké deformace. Takže, pane Velkovský, jsem se vás zeptat, jestli existují nějaké alternativy a jaké by měly být. Lidé, lidé hovoří o osvědčených postupech, používaných v členských státech. A nás by, nás by zajímalo, jaké jsou tyto osvědčené postupy. To by mohlo být pro nás velmi užitečné. Za třetí, rovněž na profesora Wilcoxe. Zajímalo by mě, jestli souhlasí s tím automatickým vylučováním a jak by se to vlastně v praxi provádělo. Poslední poznámka se týká dopadu na zaměstnanost. Rozuměl jsem 60 tisíc, ne 600 tisíc, teď nevím, jak, jaké to bylo číslo. Bylo to 60 tisíc nebo 600 tisíc, ale každopádně i 60 tisíc pracovních míst by bylo skvělých. Vytvořilo by to jakýsi pozitivní cyklus, který by udržel trh v chodu. Umožnilo by to skutečně položit určitý základ reciprocity a e, pak e, ještě k tomu, co řík, s těm kom, ty komentáře z IMKO a další, s těmi souhlasím. Děkuji pan Martin Kazak za ALDE. Děkuji. Chci poděkovat všem eh, předřečníkům za jejich eh, příspěvky k této velmi zajímavé debatě. Zejména zástupci francouzské firmy Alstom a zástupci Německa, tam byly velmi zajímavé příklady. Tedy stínuje zpravodaj Alde. Takže ten tlak na liberalizaci veřejných zakázek, my si uvědomujeme, že přístup k těmto trhům je zatím evropským firmám uzavřen. To má dopady na některé konkurenceschopné firmy v Evropě v mnoha různých oblastech, včetně stavebnictví, farmaceutiky, dopravy a tak dále. Takže toto je něco, co skutečně chybí. Proto vítám návrhy komise na legislativní, návrhy legislativního nástroje. Doufám, že nám umožní získat určitou páku na země, jejichž zakázkové trhy jsou zatím uzavřeny našim podnikům. A z hlediska, když se snaží naše firmy eh, prosadit se i v cizích zemích, musíme zajistit přístup do těchto zemí. Takže silně podporuji myšlenku recipročního nástroje v rámci procesu v článku 8.11 pro otevření trhu. Na rozdíl od protekcionistického článku 6, který by mohl poškodit důvěryhodnost Evropské unie v boji s protekcionismem. Takže v tomto smyslu mám otázku na komisi. Týká se to nedostatku eh, skutečné reciprocity při uplatňování restriktivních opatření vůči třetím zemím, jak by bylo možné posoudit transparentnost zakázkových zákonů jiných zemí, jestli jsou v souladu s mezinárodními standardy, jak bude komise hodnotit míru diskriminace vůči evropským firmám při hodnocení nedostatku reciprocity. Jinak já uznávám riziko odvety, které souvisí s tím nástrojem, ale myslím si, že vyvážené nařízení v zájmu zajištění konkurenceschopnosti Evropy by se mohlo stát součástí našich nástrojů, za které usilují o reindustrializaci Evropy. A budu spolupracovat se zpravodajem a dalšími kolegy, abychom dospěli ke konečnému znění. Uh, eh, Janik Žado, The Greens. Děkuji, nyní pane Nikado za zelené. Děkuji. A já se omlouvám, že jsem tu nebyl v průběhu eh, části prezentací, protože jsme hovořili s komisařem Deguchtem. A z toho se mi bylo řečeno o tom, co říkal zástupce Alstomu. Hovořil o tom, že Některé veřejné trhy jsou zatím stále uzavřené, zejména pokud jde o železnice. To je v některých eh, zemích takřka 100%, toto 100% uzavření. Mě by zajímalo, jestli Alstom v průběhu historie eh, mo, využíval státních zakázek v Evropě. Jestli by bez státních zakázek vůbec Alstom byl Alstomem. Co tím chci říci? Říká se tady, že otázka eh, trhu zakázek a ta revize je příležitostí k prosazení více reciprocity. S tím souhlasím. Ale dneska, když jsou některé státy finančně vyčerpané, když si klademe otázku, jestli jsou eh, veřejné zakázky také nástrojem průmyslové politiky, tak se také táží, jaká je vůbec, jaký je vůbec vývoj naší průmyslové kapacity. Historicky, vzhledem k tomu, že to často souvisí s penězi daňových poplatníků, to, to byl, poplatníků, to byl prostředek rozvoje určitého sektoru. Ne k tomu, abychom eh, dali smlouvu nějakému příbuznému. Některé země, třeba Francie, tu zástupce Francie, pokud jde o fotovoltaiku, tak eh, zavedla systém Made in Europe u fotovoltaiky, aby se bojovalo eh, s nekalou čínskou eh, nebo azijskou konkurencí. Takže tady slyšíme, že některé, některá odvětví je, potřeba je, je, je potřeba je podpořit a dávat přednost třeba místním nebo malým a středním podnikům nebo solidárním podniku než velkým nadnárodním společnostem. Čili měli bychom diskutovat o tom, jestli je zajímavé mít právě určité požadavky na tu lokalitu. E, dělá to Francie, dělá to Německa. To je ovšem reálná dimenze naší průmyslové politiky. Pokud to neuznáváme, tak je to škoda. A jsem představen, že Alstom, já chápu, že chce na všechny trhy, ale bez e, zakázek státních by Alstom nebyl tím, čím je teď. Um, uh, uh, Helmut Scholz, GUE. Helmut Scholz, GUE. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím se všemi kolegy a také děkuji referentům za jejich úvod a za jejich připomínky. Je to skutečně velice komplexní téma. Ještě bych chtěl dodat tři aspekty, které podle mého názoru ještě nepadly. Já se domnívám, že je to také otázka demokracie. My tady hovoříme o plurilaterálních, o multilaterálních e, vztazích, o bilaterálních vztazích vzhledem k veřejným zakázkám. Ale to znamená, že musíme se br- musíme brát v potaz a musíme tedy brát vážně jak spotřebitele, tak i příslušné podniky. A tady se to týká především rozdělování veřejných zakázek. A pak Vím, že tato směrnice je v souvislosti také se směrnicí o udělování koncesí. A tady také se propojuje tato otázka s otázkou vnitřního trhu. A já chci jasně říci, že u tématu demokracie vidím problém, protože současný návrh ohrožuje možnost spolurozhodování občanů na místní úrovni. To znamená, že eh, nemohou potom místní občané rozhodovat o zboží či o službách, které chtějí využívat. O, proto musíme brát slova pana Heinricha vážně. Do jaké míry v současné době obec nebo regi- region nebo země v EU jsou tedy schopny ustat takovouto globální soutěž a organizovat takovouto soutěž a výběrové řízení, protože směrnice o zakázkách musí být v zájmu zadavatele a toto musíme také kontrolovat. My jsme hovořili o železnicích, o letectví, o, o letectví a nyní, jestliže se dostaneme například k vodě, tak se dostaneme k mezím a k dimenzím, které návrh zatím nerespektuje. A potom také multilateralita, to také znamená, myslíme-li na Čínu, že 1,3 miliardy lidí, jestliže tito lidé budou chtít ovlivňovat veřejné zakázky ve svých obcích, pak budou klást stejné požadavky jako my v EU. A právě proto je otázka Eh, eh, je tady otázka toho, že vlastně koncese a výběrová řízení jsou vzájemně propojena a tady nám na toto propojení návrh neodpovídá. A za třetí je tady také aspekt výboru pro rozvoj. Jestliže schválíme takovouto směrnici, pak musíme zohlednit univerzální charakter, musíme do toho zapracovat také zájmy rozvojových zemí, které zatím zohledněny nejsou. Well, I don't, uh... Já uh, se ptám, kdo je další, paní Desarnes? Děkuji vám. Mně přišlo zajímavé, co říkal pan Žado. On no, v zásadě říká, moment, Měli bychom naše veřejné trhy považovat za nástroj určit průmyslové politiky. A to podporuji. Buy European Act, Small Business Act, tohle všechno podporuji, s tím není problém. Ale otázka reciprocity je něco jiného. Otázka reciprocity je o tom, že máme otevřený trh, zejména náš trh veřejných zakázek, i cizím firmám v jejich zemích, naše firmy nemohou působit. To je totiž jiná otázka, to je jiná, to je úplně jiný řád. Bohužel bez mikrofonu. Samozřejmě. Ale zatím je náš trh otevřený. Ve jménu všech možných politik, které teď provádíme. Možná to nejsou tak dobré politiky když se podíváme na to, jak na tom jsme v Evropě, není to příliš uspokojivé ani z hlediska eh, pracovních sil, ani růstu, ani ekonomického rozvoje. Takže já jenom říkám, v rámci světové konkurence se buď budeme chránit, ale pokud jsme otevřený trh, dobře, ale pak to musí být eh, spravedlivé na všech stranách. A teď ta eh, konkurence není rovnoprávná a je spíše nekalá. Čili my máme naprosto náročné, přísné normy, ale přitom necháváme vstupovat na trhy produkty, které mají mnohem menší normy než ty vlast, naše vlastní. Zajistíme cizí investice, ale když my investujeme v cizích zemích, tak naše investice zajištěné nejsou. Čili my ze sebe neděláme evropského giganta, ale těm jiným gigantům nebráníme nějak v existenci. Takže když je taková ta situace, že my jsme otevření zakázkám jiným zemím, tyto země by měly být otevřené nám. Reciprocita nevyřeší všechno. Ale zdá se mi trošku surrealistické si říkat, jestli je dobré mít reciprocitu v v obchodě. Ano, je to dobré, je to naprosto nezbytné mít reciprocitu, i když to nepovede samo o sobě k eh, nové průmyslové politice. Um, let's go back to our... Dobře, děkuji, takže teď se vrátíme opět k našim panelistům. Krátká poznámka. Já jsem členkou výboru pro vnitřní trh a zabývám se touto problematikou. Já zatím nejsem plně přesvědčena o smyslplnosti tohoto návrhu. A právě proto také organizujeme toto slyšení. Ale já si myslím, že bychom neměli navalovat na toto téma záležitosti, které s tím nemají nic společného. Já jsem velice proto, že naše obce by měly také o veřejných zakázkách diskutovat s občany. To nejde všude, ale tam, kde je to možné, tak by se mělo s občany o veřejných zakázkách diskutovat a tak by se také veřejné zakázky měly zaměřovat. Především, jestliže budeme mít v budoucnosti inovativní a sociální kritéria, ale jak se to bude upravovat? Pane kolego Šolci, jak se to bude opravo, upravovat na místě, o tom rozhodu její obce a ne Brusel. A je tedy důležité, abychom si zachovali tuto decentralizovanou úroveň eh, rozhodování. A to by mělo být samozřejmě co nejdo, nejdemokratičtější toto rozhodování. Tohoto názoru jsem taky. A nyní se vrátíme k jednotlivým řečníkům a kteří budou reagovat na připomínky. Takže tady eh, bylo několik otázek adresováno také komisi. Takže nejdříve dám slovo komisi na tři minuty. To to... Chtěl bych požádat komisi, aby reagovala na tyto otázky. Děkuji, pane profesore. Myslím, že naše reakce bude stručná vzhledem k času. Padlo zde několik otázek. Za prvé, kde jsme vzali ta čísla. Takže co se týče počtu těch eh, pracovních míst, tak to, to jsme postupovali extrapolací, vycházeli jsme z toho eh, návrhu nebo z toho odhadu eh, o navýšený vývoz a pak jsme tedy použili metodu extrapolace, protože většinou můžeme, máme určité určitá čísla nebo určité odhady, o kolik se navýší počet pracovních míst, když se navýší vývoz. Chci říci, že to číslo není nijak nafouknuté, je to spíše minimální počet pracovních míst, o která by se to mělo navýšit a ještě se k tomu možná vrátím. Pak jste se ptali na články 58 a 59, proč jsme je nepoužili. Jeden, jedním z důvodů je to, že není příliš jasné, jak to dělat, protože pokud se jedná o Eh, ty, eh, o tu směrnici odvětví veřejných služeb a nikdo to vlastně zatím nikdy nepoužil, ty články, tak je to dost riskantní o tom přemýšlet. Takže z toho důvodu eh, jsme také se uchýlili k jinému řešení. Takže zatím jsme zvolili ještě jiné návrhy. Ty výpočty, které Mm, máme k dispozici také přesnější, než je to u té směrnice o veřejných službách. Také jste byla otázka, jak chceme definovat nedostatečnou vzájemnou, eh, nedostatečnou reciprocitu. My se vlastně ponoříme do eh, zákonu té místní země a budeme také, eh, chceme také získávat ty, ta fakta z praxe. Máme zde již určité Mm, určitá fakta, určitá zjištění, ale pokud budeme chtít učinit odůvodněné stanovisko nebo odůvodněné rozhodnutí, tak budeme muset ještě mít k dispozici další údaje, budeme se e, dívat i na to, jak to vypadá v místní legislativě, i na, to, jak to vypadá v praxi. Pak jste ještě hovořili o těch e, národních e, těch výjimkách. A pak jste ještě hovořili o tom, kde jsme vzali ten odhad, že podle článku 6 to bude asi 35 eh, případů ročně. Hmm, takže co se týče členských států, které již zde mají právní úpravu v, tomte, v této oblasti, tak eh, ta se týká účasti jiných zemí mm, v těch eh, veřejných zakázkách, tak my se domníváme, že zde je to trochu problematické, protože nemůžeme prostě převzít tu jejich legislativu, protože každá země má jiné eh, právní situace a podmínky a právě proto jsme se rozhodli vlastně předložit obecný návrh. A i bude to i dobré i pro vnitřní trh, abychom zde měli návrh eh, nebo legislativu, která bude stejná pro všechny. Pan Kaspary se také ptal na to, jak jsme dospěli k odhadu, že ročně to bude asi 35 až 50 žádostí o to vyloučení, kterou nechci hovořit eh, příliš podrobně, ale dovolte mi pouze vysvětlit, že jak už jsem vysvětlil předtím, Ročně se toho článku 6 bude týkat pouze asi 7% těch zakázek, takže pouze u 7% je tam potenciál k tomu, aby ten zadavatel žádal o vyloučení toho uchazeče. A myslíme si, že ve většině případů tam nebude ten, ten zadavatel žádat o e, vyloučení například v oblasti Eh, informačních technologií, eh, lékařských technologií a tak dále. Tam si myslíme, že tam k tomu, k té žádosti o vylučování nebude docházet. Máme také určité odhady, že asi 50 příkladů um, vlastně vůbec nebude tam žádat tu um, ehm, možnost toho vyloučení a nakonec to vlastně se smrskne asi na celých 3,5 případů, protože jinak by to také i pro ty firmy, pro ty zadavatele bylo příliš složité. Čili myslíme si, že nakonec to bude asi pouze 15 eh, až 20 místních zadavatelů, kteří se rozhodnou požádat o vyloučení toho ehm, toho účastníka a to je tedy v kostce vysvětlení, jak jsme došli k těm číslům. Děkuji, říká předseda. Myslím si, že to snad postačuje jako vysvětlení. A teď dávám slovo ještě panelistům. Vystoupí ve stejném pořadí. Každý má tři minuty a nejprve dávám slovo panu Niglimu. Děkuji. Já se pokusím teď hovořit Molierovým jazykem. Mám pocit, konec konců je to i jazyk Švýcarska, ne? Jistě. Mám pocit, a je to pro mě velkým uspokojením, že v této ctěné sněmovně se shodujeme na jedné věci, a to, že věci nejsou uspokojivé v jejich stávající situaci. Ale chci ubezpečit, že se věci skutečně posunují, dávají do pohybu. Ne, možná eh, ne až zítra, ale ta změna je nyní v rámci VTO. A v momentě, kdy budeme mít tento nový nástroj, to, že ho máme, GPA, to skutečně mění výrazně situaci v oblasti veřejných zakázek a podstatně to napomůže tomu, co si, všem, co si všichni přejeme, to znamená více otevřenosti a více eh, předvídatelnosti. Trhy otevřené de facto nebo de jure. No někdy je to trochu komplikovanější. Než když se díváme na věci čistě právnicky. To, že je trh de jure zavřený, znamená to, že na ně nemůžeme de facto vstoupit? Ne, neznamená. Většina velkých evropských skupin vstupuje na trhy, které jsou jim právní, z právního hlediska uzavřené. Je to uspokojivá situace? Myslím, že ne. Neměli bychom se s tím spokojit, měli bychom eh, naopak přistoupit k závazným pravidlům na úrovni práva i na úrovni VTO, abychom docílili skutečného pokrytí. Ale hodnota trhu. Hodně jsme hovořili o nových, trz, no, o nových ekonomikách. V této fázi ty země, které jsou pokryty, eh, představuje asi 1600 miliard dolarů ročně. A na základě posledních odhadů, které jsme dali k dispozici, a to jsou odhady relativně konzervativní, máme za to, že existuje trh asi tisíc miliard dolarů ročně, který by se mohl ještě otevřít, kdyby rozvojové země a nové ekonomiky přistoupily k dohodě. Proč tak zatím neučinili? V zásadě proto, že dohoda ve své dosavadní podobě z roku tedy 95 nebyla uspokojivá. Bylo to jakési paušální řešení pro všechny a nebylo to uspůsobeno podmínkám eh, na trzích. Jak bojovat s protekcionistickými tendencemi? V tomto případě lze říci, že multilaterální či plurilaterální eh, fórum je, eh, určit, poskytuje určitou odpověď třeba američané pochopili, že nemůžeme prostě provozovat jenom Buy America. Takže jestliže to má nějaký dopad na průmyslové kapacity, na vytváření pracovních míst, chci připomenout, že velké e, smlouvy, velké zakázky jsou často rozdělené na menší části. To platí i jak pro domácí, tak pro zahraniční podniky. A máme tady každopádně prostředek, který může přispět ke vzniku něčeho všeobecně prospěšného. Je tu ovšem významný trend k lepší zprávě. Takže já myslím, že to zatím stačí, můžeme neformálně pokračovat eh, venku. No a nyní pan profesor Velkok, tři minuty. Um, question. Pane předsedo, otázka pana Gaspario, který se ptal, zdali je, jsou trhy otevřené. Podíváte-li se na čísla pro přeshraniční dodávky na veřejných trzích, pak se dostanete k číslu 45 Já již jsem předtím zmínil, tak jestliže také zapojíte, započtete do toho dodávky přes pobočky, tak se dostanete na daleko vyšší čísla, kolem 60%. A v určitých sektorech, v určitých odvětvích, tak možná se situace liší. Například eh, smlouva v oblasti železnice může mít eh, ča, eh, objem mnoha milionů euro a může mít také velké dopady a takže není tady jednoduchá odpověď. Musíte se dívat jak na globální čísla, tak na ta konkrétní čísla. Pak se také hovořilo o tom, že žádné smlouvy nejsou uzavírány s druhými zeměmi, s třetími zeměmi, ale e, to znamená, že se neuzavírají žádné smlouvy vlastně přes Atlantik. E, takže tady mohu říci, že situace je v Evropě stejná jako všude jinde. Dá se to změnit jenom tehdy, jestliže dojde k sjednocení postupu a to je to, co se stalo na vnitřním trhu. Proto máte větší konkurenci na vnitřním trhu, protože ty velcí hráči eh, vlastně na této úrovni již nefigurují. A potom jsem byl také dotazován na alternativy. Já se domnívám, že GPA je alternativou. A GPA tedy tento režim nabízí také vstup pro rozvojové země, čemuž v minulosti tak nebylo. A já si myslím, že by bylo dobré jak pro rozvojové země, tak i pro rozvinuté ekonomiky, aby měly transparentní eh, roz, veřejná pravidla, ale v současné době rozvojové země nemají zájem o vstup do této dohody, protože pak Eh, se to týká především také recipročního vstupu na trh. A také já se ptám, zdali opravdu dokážeme rozvojovým zemím vysvětlit, že se to netýká jich a není to naměřeno na ně, že je skutečně dobré mít transparentní veřejné zakázky. Já se domnívám, že další čas na, čas na další odpovědi již nemám. Děkuji. A dalším řečníkem je pan Heinrich. Pan Kaspary položil otázku na týkající se odhadu byrokratických nákladů. Ano, neexistují žádná statistická šetření v této oblasti, která by nám jasně ukázala, jak vysoké by byly náklady. Ale já jsem také řekl, že v současné době je tomu tak, že veřejné orgány a úřady často musí zaměstnávat vlastní specialisty, kteří se nezabývají ne, celou dobu nic jiným, ničím jiným než veřejnými zakázkami a také, že tady jsou, bývá zapotřebí využít právních kanceláří. Takže správní náklady bývají velice vysoké a nástroje tohoto nařízení tyto náklady nesníží. Ale já bych chtěl využít také této příležitosti a chtěl bych se vyjádřit k argumentu jednoho úředníka z komise. Padl argument, no, pokud se týče dopadů tohoto nařízení na veřejné zadavatele, tak tam to nebude se jíst tak horké, jak se to uvaří. Tam to bude spíše zřídka kdy, že se bude toto nařízení uplatňovat. Já chci tady uvést jeden příklad u stavebnictví. U, ve stavebnictví můžete rychle dosáhnout eh, limitu 5 milionů. Například u nemocnice nedávno jsme také rekonstruovali jeden zámek a rychle jsme byli u 5 milionů a eh, stavebnictví a stavebnické díla se eh, rozdělují na jednotlivé obory, které, kde se také vypisuje výběrové řízení a to se v současné době vypisuje také v rámci celé Evropy. A tady to vidím tak, že v tomto případě budeme konfrontováni nástroji a ustanoveními této, tohoto nařízení takže dopady na naše výběrové řízení budou vyšší, než jak se na první pohled zdá. Děkuji vám. And finally, Mr. Berži. Děkuji nakonec pan Berže. Ano, děkuji pane předsedo. Nejprve bych chtěl reagovat na otázku pana Kaspariho, která se týkala toho, zda evropské trhy jsou či nejsou otevřené, pardon, uzavřené. Uh, Jde o to, že pokud eh, vás eh, pokud vás to zajímá, tak si můžete vyžádat speciální seznam, který eh, vám, vás o tom informuje. A jsou tam i informace, o kterých jsem hovořil. Třeba jsem hovořil o situaci v Japonsku, tam to neexistuje. Snažili jsme se přesvědčit Japonsko, aby otevřeli své trhy, alespoň v určité oblasti. Jde o to, že třeba v japonské kultuře některé věci neexistují a možná, že v něčem třeba teoreticky se účastnit můžete, ale v praxi to tak není. Takže tam je ten rozdíl mezi de jure a rozdíl mezi de facto. Možná, že de jure můžete tu zakázku získat, ale pokud se na to podíváte v praxi, tak zjistíte, že de facto nemáte šanci. A také zjistíte, že vnitřní trh nefunguje perfektně ani v Evropě. Ale o tom už jsme i dnes hovořili. A e, myslím si, že na otázku pana Žadora to už odpověděla kolegyně. Já se vůbec neobávám ohledně toho, e, že by e, politika veřejných eh, zakázek nemohla sloužit jako nástroj průmyslové politiky. To je v pořádku, ale co já jsem říkal ve své prezentaci, co jsem tím chtěl říci? Ty velcí aktéři, a to není Mali nebo Horní Volta, já myslím opravdu, nebo Burkina Faso tedy, pardon, jde opravdu o ty velké eh, nové ekonomiky, kde ty národní šampioni, to zná ty strategické podniky, které už nepotřebují ve skutečnosti eh, pomoc, existují a tudíž my bychom eh, měli mít možnost eh, fungovat u nich stejně tak, jako oni fungují u nás. To je pouze spravedlivé. Takový přístup, když někdo může eh, je, se potom dostaví na evropský trh a vlastně může pak dávat úplně jiné ceny, než kdyby byly rovné podmínky. Když tím vůbec nechci spochybnit využití Eh, veřejných zakázek eh, pro účely průmyslové politiky. mezi tím není vůbec žádný rozpor. Děkuji a na závěr této rozpravy dáváme slovo opět zpravodaji panu Gasparimu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl na závěr pouze srdečně poděkovat všem zpravodajům, stínovým zpravodajům a referentům. Já musím říci, že jsem získal mnoho nových informací a byl bych rád, kdybychom se tímto tématem mohli zabývat ještě na další schůzi a děkuji vám za tuto dnešní výměnu názorů. Ano, my všichni jsme se dozvěděli mnoho nového a to je také cílem slyšení. Já velice děkuji našim hostům a přejdeme k dalšímu bodu na programu. I will allow a couple of minutes for our guests to leave. Naši hosté nyní budou odcházet, takže si uděláme pár minutek přestávku.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 Přejdeme k dalšímu bodu. Jedná se o stanovisko, které se týká zprávy, kterou připravuje výbor ITRE. Naší zpravodajkou je paní marie de Sarnes a dnes se jedná o první výměnu názorů. Dávám slovo paní zpravodajce, paní navrhovatelce, aby nás uvedla do debaty, která se týká tématu nová industrializace Evropy na podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Euh, Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Pokusím se vyjádřit se eh, rychle, takže první výměna názorů. A já o to mám velký zájem, protože nejenom stínoví zpravodajové a další, ale všichni mají zájem o toto téma které souvisí s předchozím tématem, nebo co to souvisí s reindustrializací Evropy. To je výzva, kterou, s kterou se musíme poprat všichni. Musíme se podívat tváří tvář situaci a musíme říct, že jsme přišli o 10 milionů pracovních příležitostí v posledních letech, zvláště v třech posledních letech. Klesla produkce, o 10%, přišli jsme o 3 miliony pracovních míst. Takže to je první eh, zásadní věc, kterou musíme mít na mysli. Evropa se skutečně dezindustrializuje v době, kdy zbytek světa naopak rozvíjí svůj průmysl. Toto je záležitost, eh, s kterou se nemůžeme smířit. Eh, neměli bychom to brát jako něco konečného, ale musíme vyburcovat evropskou vůli. Potřebujeme skutečnou politickou vůli a potřebujeme politiku opětné reindustrializace. Potřebujeme společnou komunální politiku, která o to bude usilovat. Komise dala pár Eh, dobrých vodítek, které jdou správným směrem, uvažuje o využití nových, několika nových sektorů a já to všechno vnímám s velkým zájmem. Jsou to nové, nová odvětví, čistá a udržitelná. Je to velmi zajímavé, ale existuje určitý eh, několik eh, sektorů, v nich jsme stále na špici. To jsou strategické sektory. Automobilový, letecký průmysl, inženýrství, vesmírný průmysl farmaceutický průmysl. To jsou všechno sektory, které nesmíme opouštět, které si musíme ponechat. Dále, kromě prioritních oblastí, které zmiňuje komise, já vidím ještě další prioritní oblasti. To jsou velké infrastruktury, dopravy, telekomunikací a tak dále. Tady se nabízí otázka financování a investic. Všech dále strategický sektor energetiky v době, kdy eh, vidíme, jak se zvyšují ceny energií, my, Evropané, musíme mít společnou energetickou politiku, aby pokud je to možné, jsme snížili eh, ceny, které platíme za energii. Také musím zmínit oblast eh, průmyslu zemědělského a potravinářského, čili agroalimentárního a v neposlední řadě také obrany. To jsou oblasti, které nezmiňuje sdělení komise, přitom jsou to podle mě strategické sektory budoucnosti. Teď se chci však podívat na ty otázky, eh, které se snažím nastolovat, i když není vyčerpávající. Za prvé, investice. Otázka peněz, otázka prostředku. Pokud se podíváme třeba na rozvoj velkých infrastruktur, které potřebuje Evropa v dalších desetiletích. Představuje to asi 2000 miliard eur. V rámci víceletého finančního rámce jsme se setkáváme s potížemi a budoucí výdaje bohužel se snižují, takže si kladu otázku, jestli bychom neměli aspoň u některých průmyslových projektů eh, využít eh, nějaké další evropské eh, prostředky z evropských úspor a další e, otázka je financování podniků, zejména malých a středních podniků, které, pro které je těžké získávat kapitál v současné Evropské unii. Je to problém úvěrů bankovních, úvěru, které, um, úroku, které musí e, platit. Je to těžké, zatím mají nedostatek prostředků k tomu, aby e, mohli skutečně prosperovat. Mohly by existovat různé odpovědi, například investiční banka nebo možná něco jiného. Každopádně naše politika rozvoje a výzkumu, eh, vývoje a inovací tedy to je politika, která je nezbytná k tomu, abychom si udrželi určitý náskok v inovacích a v technologiích. Zatím eh, ještě nemáme dostatečný rozpočet na tyto politiky. A proto musíme združovat národní rozpočty e, na, na rozvoj, na vývoj, abychom e, je lépe využívali. Byly tu některé e, dobré příklady v minulosti, ale musíme pracovat dál na zárukách intelekt, duševního vlastnictví, ochraně duševního vlastnictví a tak dále. A v některých oborech e, vznikají, e, vznikly giganty průmyslové evropské. Nevím, jestli současná situace umožní e, vznik nového Airbusu, ale bylo mi přesto líto, že třeba ta fúze mezi BA systém a ADS neprošla. Měli bychom trošku revidovat naši kulturu a Potřebujeme totiž ty evropské šampiony, potřebujeme strategické firmy, které budou mít globální váhu. Musíme také pracovat na označení původu eh, evropských produktů, abychom zvyšovali, prosazovali kvalitu našich produktů. Připomínám teď ten potravinářský skandal, který stále ještě probíhá a dále označování eh, těch dovážených výrobků. Je tu také otázka reciprocity, to je evidentně páka. Ofenzivnější politika v oblasti e, výzkumu, inovací, technologií, financování malých a středních podniků. A také lepší obrana politika, abychom používali nástroje obchodní obrany. Trvá to příliš dlouho a nejsme, nemáme rovné podmínky s dalšími zeměmi. Eh, otázka měnového dumpingu. To se také dotýká, to má dopady na průmyslovou politiku a na celkově na konkurenceschopnost z hlediska eh, nákladů, konkurenceschopnosti, pracovní doby a tak dále. To jsou všechno věci, které tlačí na evropský průmysl. A je tu ještě jedna věc, která podle mě velmi ošemetná, velmi citlivá, to je otázka norem. Neustále si předepisujeme svazující normy na vysoké úrovni ve všech oblastech. Ať už je to otázka sanitární, environmentální a tak dále, technické a tak dále. To je dobře, že jsme nároční. Ale v mezinárodní konkurenci nás někdy tyto normy znevýhodňují. Měli bychom tudíž podle mě se zamyslet nad eh, těmito normami, zamyslet se nad tím, jestli bychom neměli přestat je přidávat, přidávat další normy sami sobě, protože ty produkty, které k nám přicházejí, pak musí tedy, by museli respektovat ty též normy. Jinak eh, je to nerovnováha. Tolik několik myšlenek, které chci položit, eh, které vám chci předložit, ale je to jenom první zasedání na toto Eh, klíčové téma reindustrializace Evropy a vytvoření skutečné průmyslové politiky. Je na čase, abychom získali vůli, abychom získali prostředky k tomu, abychom mohli tuto politiku provádět. A nesmí to být jenom instituce evropský rozpočet, ty sami o sobě nebudou stačit, musíme mít skutečnou sdílenou politickou vůli mezi evropskými institucemi a členskými státy. V dnešní době 27 průmyslových politik, či neexistuje jednotná průmyslová politika Evropské unie. O tom bychom se měli bavit. Já vám děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Otevřeme nyní diskuzi, dejme slovo stínovým zpravodajům, pane Prus. Oui, monsieur le président, euh, chers collègues. Je... Děkuji vám. Jsem si vyslechl s velkým zájmem vše, co bylo řečeno paní zpravodajkou a já sdílím do značné míry to, co říká Mariel. Naše průmyslová politika je neoddělitelná od politiky obchodně obráceně. Kladu si mnohé otázky. Například definice samotného tématu. Co to je to vůbec, co to vůbec znamená evropský podnik? Existují tři možné odpovědi. To podnik, který má sídlo v Evropě, i když má další pobočky v jedné nebo více zemích, nebo nějaké provozovny, nebo je to tedy nějaká provozovna v Evropě, již sídlo je v třetím státě, a nebo třetí případ, je to podnik, jehož jak sídlo, tak produkční jednotky jsou v Evropě. Eh, pro Evropskou komisi jsou to tak trochu všechny tři. Ale toto má svůj význam, pokud chceme, aby ty naše páky byly efektivní. Třeba v případě solárních panelů existují eh, firmy evropského původu, které mají produkční eh, kapacity v Číně a hrozí, že je postihnou ty budoucí antidumpingová opatření. A nechci teď hovořit o tom, jestli je jsou tato opatření odůvodněna, ale bez jasného rámce nemůžeme přijímat správná rozhodnutí. Abychom měli efektivní politiku, je zapotřebí, aby naše obchodní politika byla vyjadřována tak, abychom se dívali na věci v celku a ne sektorově. Vzhledem k tomu, že Eh, máme možná nesprávnou metodiku a měli bychom se snažit ji napravit. Pokud chceme, aby naše firmy lépe vyvážely, musí mít jasný právní rámec, který bude zejména předvídatelný. Ale zejména také musí být otevřeny trhy třetích zemí. Měli jsme tady několik návrhů, máme tu několik návrhů Evropské komise, které mohou mít klíčové je dopady. Je tu zpráva pana Kasparyho, na kterou jsme strávili mm, drahno času a pak je tady tedy pozice eh, Mariel Desarnes, která říká, proč si vůbec eh, teď klademe tuto otázku. Přestaňme být naivní, nezapomeňme na to, že jsme eh, chtěli Evropu, která jedná, ale která také chrání. Pak zpráva Rinaldi, která se týká výkonu evropských práv pro aplik- aplikace a respektování mezinárodních norem. A pak návrh Evropské komise týkající se modernizace prostředků ob- obchodní obrany. To je něco, co nás čeká ještě do tohoto léta. Musíme zajistit, aby tyto budoucí texty by byly jedním celkem, který usnadní náš přístup k trhům třetích zemí. Pokud to nebude ucelené, ne, tak to nebude mít kýžený efekt v našich bilaterálních vztazích musí být toto zohledněno také, stejně jako v našich vyjednáváních o smlouvách volného, o volného obchodu. Eh, musíme někdy dělat eh, ústupky, protože bez toho nebude žádný kompromis, žádná dohoda. Ale nemůžeme dělat ústupky po, pořád v jiných oblastech, aniž bychom si uvědomili, že za chvíli přijdeme o rozhodující část našeho bohatství. Musíme eh, definovat defenzivní a ofenzivní zájmy našeho průmyslu. Bez toho se nám nepodaří eh, ta transformace, kterou chceme. A Eh, ještě k tomu eh, dokumentu Maria de Sanes, to jsou eh, tedy práva duševního vlastnictví. Jsme kontinentem, který je kontinentem inovujícím, a takže tolik, tedy několik, několik úvodních slov. Každopádně vám děkuji za pozornost. Nechci zdržovat další debatu. Uh, sorry. F- next one should be Ori Weber. Il n'est pas là. Uh... Ori Weber tu není. Ist leider mit, uh... Děkuji za slovo. Uh, já bych chtěla omluvit pana Webra, protože Eh, se setkává dnes s německým prezidentem, takže se omlouvám, že jste nemohl zúčastnit dnešní schůze. O průmyslové politice Evropy už hovoříme celé roky. Eh, v přesnu loňského roku připravila komise sdělení. My jsme také připravili usnesení v Evropském parlamentu. Myslím si, že naprosto všem z nás je jasné, že chceme, aby Evropa měla průmyslovou politiku a také si máme jasně, eh, máme jasno v tom, kam by ta politika měla vést. Teď zde máme nové sdělení, komise a jsem s tím trošku e, zmaten, protože tam je spousta hezkých slov, ale co se týče nějakých praktických opatření, tak e, ta tam nějak chybějí. A mám pocit, že tak to bývá téměř pravidlem pokaždé, když hovoříme o průmyslové politice pro Evropu. Hovoříme o tom, že chceme Evropu reindustrializovat, že chceme, aby průmysl se dostal do centra našich zájmů, do centra evropské agendy, ale pokud se podíváme na to, jak, Evrop, jak Evropská komise nakonec jedná a jaké návrhy nám předkládá, tak mám pocit, že to stále ještě nefunguje stále mm, přepravuje nějaké návrhy, které jsou v podstatě proti průmyslovým zájmům. Hovoříme o konkurenceschopnosti, o hospodářské soutěži, o vnitřním trhu. Všude zde si musíme stanovit jasné priority, abychom zajistili to, že průmyslová politika se dostane do centra eh, obecné politické činnosti Evropské unie. Takže bych žádala komisi, aby zde postupovala soudržně. Pak bych se chtěla ještě, nebo chtěl bych zdůraznit to, co již říkala zpravodajka. Je to spolupráce mezi členskými státy. V našem usnesení jsme žádali o uplatňování článku 173 Lisabonské smlouvy. A vypadá to, že existuje určitá eh, určitá mezera, určité nedorozumění mezi tou evropskou úrovní a mezi úrovní členských států. A pokud se podíváme konkrétně na obchod, tak můžeme říct, že obchod není cílem sám o sobě. Chceme prostě eh, tu průmyslovou politiku uplatňovat i prostřednictvím hm, těchto oblastí. Dělali jsme to v oblasti Jižní Koreje a také doufám, že to zvládneme i u USA. Ne, pojď. tady máme obrovské ekonomické zájmy, jak v oblasti chemického průmyslu, tak i v výrobě automobilů a také ve strojírenství. A tady to také platí u přístupu na trh prosazovat naše obchodně politické zájmy, protože my si chceme zabezpečit zaměstnanost. Robert e uh, thank you, Chairman. Děkuji za slovo. Myslím si, že eh, jste vzali ve své zprávě spoustu věcí v úvahu. Chtěl bych vám pogratulovat tomu, že jak tam hovoříte o těch bankovních úvěrech, o malých a e, středních podnicích. To jsou věci, které se snažíme stále prosazovat. Také hovoříte o združování strojů. Na to náš, e, náš výbor také e, velice na tom pracoval. Nicméně jste jeden problém. Jde o to, že to je všechno stále daleko od evropských trhů. A my prostě nemůžeme z evropské úrovně dát eh, finance eh, průzkum, průmyslu. Průmysl vlastně závidí eh, výzkumu. Co se týče těch defensivních nástrojů v oblasti obchodu, tak vždycky mi to trošku vyděsí, když se o tom začíná hovořit, protože to souvisí s protekcionismem, Nakonec se to může obrátit proti vám a myslím si, že bychom se měli být velice opatrní. Domnívám se, že je správné, pokud se na tuto oblast soustředíme, eh, protože musíme brát v úvahu klesající eh, ekonomiku, ztrátu pracovních míst. To je všechno naprostá katastrofa v celé řadě aspektech a eh, vidíme to v celé řadě výrobních odvětví po celé Evropě. Myslím si však, že bychom se neměli soustředit pouze na tyto problémy, ale měli bychom mít ještě na paměti další dvě nebo tři věci, ale o, tom, o těch už jsem hovořil. Je důležité, abychom se soustředili na eh, výrobu v Evropě a na to, jak můžeme zachovat a maximalizovat tuto výrobu. Za druhé, co se týče dlouhodobých cílů na dalších 20 či 30 leté období, myslím si, že bychom měli plánovat co v co nejdelším horizontu. Protože eh, je zde Myslím si, že právě třeba pouze zpracování primárních surovin eh, a další eh, odvětví už jsou vlastně překonané. Musíme zabránit tomu, aby nás ostatní země porazily. Musíme také zajistit eh, stejné podmínky pro všechny. Měli bychom také uzavírat nové, smě, eh, nové dohody s zeměmi. Měli bychom investovat více do oblasti špičkového průmyslu a eh, možná bychom měli více podporovat například odvětví, která odebírají takové ty základní nebo polotovary z jiných eh, zemí a tady vlastně jim dodávají tu přidanou hodnotu. Chtěl bych ovšem tedy ještě poděkovat zpravodajce za to, jak nás podrobně informovala o této velice důležité zprávě. Děkuji. Merci uh, uh, Marielle de Sarnes. Děkuji vám. Děkuji paní de Sarnes za prezentaci. Vy jste tady stanovila ctižádostivý plán a o tom hovořil také další kolega, protože se obchoduje se všemi regiony světa ale my často nevíme, co chceme tímto způsobem dosáhnout pro průmyslovou politiku. Původně jsme si také v Evropě mysleli, že nám služby v Evropě budou dostačovat do budoucnosti. A díky bohu tak vedeme nyní tuto debatu o nové industrializaci Evropy v našem výboru. A jeden příklad z doby před třemi týdny. E, to jsme s několika poslanci jsme navštívili ArcelorMittal a sešli jsme se s vedením a ArcelorMittal. Oni nám řekli, že potřebují eh, certifikáty CO2 zdarma a tyto eh, certifikáty bezplatné mají až do roku 2020 a potom požadovali ještě další kvóty bezplatně do roku 2030. A jim se tedy odvětilo, že se evropské kvóty sníží a potom eh, se dají financovat. Ale my víme, jak se ArcelorMittal eh, snažil získat veřejné peníze a jak se potom chová ArcelorMittal ve svých podnicích. Také v minulém týdnu protestovali pracující z těch, tohoto podniku ve Strasburku. Také jediná ocelárna, která ještě zůstane v Evropě zachována, to je ocelárna plus fotovoltaika. Takže tam se bude dělat jak kvalitní ocel, tak i odlehčená ocel. A my jsme diskutovali o této průmyslové politice pro Evropu. Chceme podporovat takovou to výrobu, která bude konkurenceschopná, ale bude konkurenceschopná především v důsledku inovace nebude konkurenceschopná na základě platů. A takovýto druh debaty jsme s vedením Arcelor-Mittal vedli. A také jsme diskutovali o dalších emisích a o dalších podnicích. A potom otázka zní, máme dále podporovat podniky nebo je máme přeorientovat? neboť mnoho koncernů nechce dlouhodobou podporu průmyslu, oni chtějí pouze získat podporu a potom odejít z Evropy. Protože při vyjednávání se spojenými státy musíme být flexibilní v otázce našich standardů a norem. Vidíme to také v diskuzi o letectví, kde vidíme jasnou tendenci snižovat standardy a myslíme si, že tím nějakým způsobem eh, získáme větší konkurenceschopnost. Já v to nevěřím. A pokud je automobilový průmysl a další, myslím, že spíš musíme směřovat o inovaci. Zpráva jde tedy správným směrem. Dále, eh, ty nástroje, eh, ty ochranné či obrané nástroje obchodní. Ty testy komunitárního zájmu, ty by měly samozřejmě Eh, dávat eh, přednostní pozici eh, firmám ze společenství. A můžeme použít těchto nástrojů, protože v určitý okamžik musíme samozřejmě být, musíme vyhovět realitě a musíme nějakým způsobem pomáhat našim podnikům. Murphy, Zague, děkuji. Já si myslím, že to je zásadní otázka, kterou teď diskutujeme. Souhlasím s Janekem. To, že Pracovníci ArcelorMittal jsou obětmi e, v Liež a jinde, tak to je právě mikrokosmos toho, kdo se, toho, co se v Evropě děje. Jim e, skutečně hrozí, že budou tak říkajíc vyhoděni na smetiště. Viděli jsme, jaká byla role francouzského státu. Jeden pracovník tady byl, přišel o oko v důsledku útoku policie Eh, na protestech u parlamentu posledně tedy a je to ovšem daleko širší problém. Máme 26 milionů nezaměstnaných v Evropě a důležitou součástí toho je právě proces deindustrializace. Je potřeba si klást následující otázku. Co to vlastně je tento proces? V čem, z čeho koření? Má to různé aspekty, ale klíčovým faktorem, o kterém jsme zatím dnes nehovořili, a který musíme, musíme identifikovat, je dramatické klesání soukromých investic v Evropě v průběhu krize. A pokračuje to i dál. Existuje také zpráva od McKinsey z loňského roku, kde, eh, která se jmenuje eh, Růst v Evropě při další výzva. Tam jsou skutečně zajímavá čísla o soukromých investicích ten pokles 2007 až 2011 byl větší než jakýkoliv předchozí pokles, čtyřikrát větší než pokles reálného HDP. To znamená, o 350 miliard to kleslo eh, z investice v soukromém sektoru mezi obdobím 2007 až 2011, čtyřikrát víc než HDP, 20 krát víc než spotřeba. Další velmi zajímavý bod vyplývající z této zprávy je, že někdy má člověk pocit, že je to prostě proto, že eh, ty firmy jsou chudé, nemají peníze investovat, nejsou zdroje. A proto dochází k deindustrializaci. Ale oni také říkají, že eh, kotované evropské firmy mají 750 miliard rezerv, což je takřka rekord v, za posledních 20 let. Abychom to uvedli do kontextu, je to dvakrát víc, než byl ten pokles soukromých investic v tom období 2007 až 2011. Není to dokonce fenomen čistě evropský. Vůbec celém takzvaném rozvinutém kapitalistickém světě i v Americe jsou takřka eh, rekordní eh, poklesy, pokud jde o procento, eh, tedy ve srovnání s HDP. A to vypovídá o něčem. Můj závěr je takový, že plán komise pobídek soukromých investic nebude stačit, protože to, co se děje, je jakási investiční stávka. Ehm, úrokovost roste, čili úroky jsou vyšší a vyšší, ale investice klesají. A přitom existuje, existují obrovské masy finančních rezerv. Takže tady máme miliardy eur, které jsou na rezervě, které se nepoužívají k ničemu a 26 milionů pracujících je odsouzených k nečinnosti, eh, veškeré své síly a talentu, nic z toho nemůže být eh, využito. Takže co říkám, že řešení, které spolehá pouze na eh, veřejný sektor, nestačí. Potřebujeme plán. Ten plán nemůže spoléhat jenom na pobídky, investiční pobídky. ArcelorMittal v podstatě neplatil žádné daně v Belgii, až, ažkoliv měl přes miliardu e, zisku. Takže přesto nechce investovat. Potřebujeme masivní veřejné investice. Investice do výzkumu a rozvoje. A pak také to, co by řekli eh, pracovníci ArcelorMittalu, je potřeba eh, aby pracující měli demokratickou kontrolu nad podniky, to znamená včetně znárodnění podniků. Děkuji, já tady asi nemohu dát eh, k dispozici míst, čas všem řečníkům, že máme pouze 10 minut, takže nejprve komise a pak zpravodaj, ale ještě paní Katrin Bírn. Máte pouze dvě nebo tři minuty. Ano, děkuji, budu stručná. Je velice zajímavé, že zde hovoříme o udržitelné industrializaci. A přitom to jsou taková slova, která nejdou příliš dohromady. A trochu to připomíná takový ten těžký průmysl. Na jedné straně, na druhé straně hovoříme o tom, co je udržitelné. Také je i dost těžké uvědomit si nebo přemýšlet o tom, co bude udržitelné v budoucnu. Mariel Mm, nám přednesla takový seznam věcí, které musíme učinit. Nejdůležitější je, abychom otevřeli dveře budoucnosti, abychom zde měli ochranu práv duševnímu vlastnictví, aby zde bylo flexibilní financování, také bychom měli využívat různé inovativní způsoby financování, které rostou jako houby po dešti. A také zde musí být dobrá regulace. Nemyslí se tím naprosta deregulace, Zároveň se musíme zamyslet nad tím, jak můžeme pomoci oborům nebo podnikům, které jsou v problémech. Protože si myslím, že, ob, že dost eh, hodně energie dáváme tomu, jak zachránit eh, problémy nebo různé oblasti průmyslové. Eh, v oblasti v minulosti se třeba hovořilo o tom, když vlastně zde byl přechod na automobily, tak lidé přemýšleli o tom, co vlastně budou dělat s těmi koňmi, eh, které se už teď nebudou zapotřebovat, které už se nebudou používat. Takže eh, jde o to, že toto nové, tato nová právní úprava musí být flexibilní a musí také zvládnout brát v úvahu i různé inovace, o kterých teď vlastně vůbec ještě ani netušíme, protože za pět nebo sedm let zde budou zcela uh, úplně nové technologie, budeme používat úplně nové technologie. A chtěla bych ještě připomenout, že zde zatím nepadlo slovo výzkum a přitom víme, jak je výzkum důležitý. Také bychom měli uh, i e, se soustředit na vzdělávání, protože e, lidé se nesmí, nesmí chodit do školy kvůli tomu, aby se naučili mačkat nějaké knoflíky, ale musí se naučit přemýšlet nad těmi věcmi. Musíme vychovat takové občany, kteří také budou schopni se přizpůsobovat změnám. Víme, že zde čelíme také různým problémům, jako je e, změna klimatu, zrůstající hradina moří a tak dále. Takže to jsou všechno věci, které musí řešit právě průmysl v budoucnu a musíme zaručit to, aby lidé pak dokázali v budoucnu na ty změny reagovat. Děkuji a ještě pan William pan Dartmus z EFD. Děkuji. Vždycky je to trošku znepokojivé, když se eh, dostane ke slovu pan Žedo a pan um, Murphy, protože jsou velice dobří řečníci, ale tak já se pokusím také se jim vyrovnat. Za prvé deindustrializace. Chtěl bych požádat své vážené kolegy, aby se zamysleli nad důsledky. Pokud bude energie dražší, tak zde bude jeden z nevyhnutelných důsledků a to bude právě ta deindustrializace. Například ve Spojeném království jsme dříve měli tři Ehm, firmy, tři továrny, které vyráběly aluminium, vyráběly hliník a všechny zaměstnávaly dost eh, velký počet pracovníků, ale všechny ty továrny musely být zavřeny, protože prostě ta energetika byla příliš drahá. A když jsem se skupinou GUE a se skupinou Zelených, tak vždycky říkám, že vy jste velice dobří politici, ale... Komentář bez mikrofonu. Myslím si, že to jde trošku za rámec této diskuse. Předseda. Zatím jsem nedal slovo panu eh, Janikovi Žadokovi. Pan Skeres, já vás chválím za vaši výřečnost, za to, jak jste dobrý politik. A také souhlasím s panem Žado a s panem Marfem v celé řadě aspektů, zejména co se týče například otázek eh, transparentnosti, ale v této věci s vámi prostě souhlasit nemůžu. A chtěla bych požádat tyto vážené kolegy a jejich eh, politické frakce, v nich jsou, a i také britské liberály, aby se zamysleli nad tím, jaké dopady budou mít jejich politiky na energetiku, na růst a na politické, pardon, a na pracovní místa a také, jak to vlastně, jaký to bude mít dopad právě na deindustrializaci. Děkuji, říká předseda. Nyní se vyslechneme komisi, pan Martin Inzer. Chcete hovořit? Ne? Mm. Ne, já se, předseda se omlouvám, mám tady dvě jména, je to pan Kavalier. <clears throat> Dobře, děkuji za slovo už vlastně řeknu dobrý podvečer. Chtěl bych vám vysvětlit, eh, o co nám vlastně v tom sdělení jde. Je to vlastně určitá aktualizace toho sdělení z roku 2010. My jsme nezměnili dlouhodobé cíle, které jsme si stanovili v roce 2010, ale když jsme začali eh, připravovat tuto aktualizaci, tak jsme zjistili, že ta situace se natolik zhoršila, že musíme dát naší průmyslové politice takový nový impuls. A to je vlastně to stávající sdělení. Jedna z věcí, která zde již zazněla, je ta, že budeme usilovat o další příliv eh, investic, o pokračování investic. Včera eh, jsme, pardon, už, už, jsme zde měli čísla eh, se z té zprávy McKenzie, Čili jsou zde různé metody, jak můžeme podpořit investice. Jednou, jedním způsobem je nahradit soukromé investice veřejnými investicemi. Nicméně v té samé zprávě se také říká, že to soukromé, ty soukromé investice to jsou 2% HDP a celkově přitom um, usilujeme o nějakých 22%. Stávajících um, rozpočtových podmínek si myslím, že to asi nebude příliš uh, proveditelné. Čili my bychom nejprve usilovali o to, abychom učinili něco, o co už komise eh, usilovala v minulosti. Stanovili jsme si šest oblastí, které podle různých studií i neevropských, amerických, japonských, čínských i britských ehm, eh, to jsou oblasti, které, eh, u kterých se očekává více než dvouciferný růst v následujících letech. Jsou to oblasti, kde jsme identifikovali různé úkoly, a různé pracovní skupiny. V následujících dvou či třích letech bychom rádi stanovili určité standardy, jak tyto oblasti dále vyvinout a stanovit také novou eh, usilovat třeba o veřejné investice do inteligentních sítí, abychom zde měli kompatibilní systémy v celé Evropě. A toto nejsou jediná opatření, která jsme připravili. Chtěli bychom také dále podpořit investice a proto se domníváme, že je důležité, abychom nejprve stanovili dobré tržní podmínky. Chtěl bych ještě zdůraznit, že to už se vlastně děje v oblasti zahraničního obchodu. E, jde například o zlepšení ochrany duševního vlastnictví v zahraničí protože mm, zejména to je eh, důležité pro působení těchto firm v zemích, eh, kde ta práva nejsou tak dobře ochráněna. Dovolte mi ještě zmínit jednu zprávu firmy Deloitte, která byla zveřejněna poměrně nedávno. Ta zpráva hovoří o tom, že hlavní komparativní výhodou pro investice v Evropě je výše ochrany nebo stupeň ochrany, kterou zde poskytujeme právům k duševnímu vlastnictví, což je právě oblast, na kterou bychom se chtěli ještě více soustředit a kterou bychom chtěli prohloubit. Také pan komisař Tajány mm, představil novou misi k růstu, nebo cestu k růstu a zde se má usilovat jednak o otevření trhu, ale také o to, abychom získali přístup k materiálům a k dalším význačným mm, subjektům nebo význačným prvkům. Chtěli bychom také posílit vnitřní trh, mm, jak v oblasti obchodu, tak v oblasti investic. A rovněž jsme také eh, tam zapojili jednu věc, kterou eh, která se vlastně objevila při těch veřejných konzultacích s našimi současnými stranami. Jde také o to, o důraz na dovednosti a na lidský kapitál. Toto sdělení je vlastně takovým prvním milníkem na té naší cestě. Je to stále ještě otevřeno eh, v rámci připomínkového řízení, takže se k nám můžete v naší práci připojit. My doufáme, že to bude fungovat lepším způsobem než celá řada sdělení, která byla v minulosti vypracována a která tedy ne, nezacházela tak daleko jako toto. Děkuji. A závěrečné připomínky paní zpravodajky. Euh, Děkuji vám, pane předsedo. Jenom jedno slovo vůči komisi. Já samozřejmě eh, schvaluji toho ducha té zprávy, ale co, mě, co se mě dotýká osobně, když komise říká, Vyberme šest sektorů, které budou sektorem růstu v míře 10% v příštích letech. Já myslím, že tohle není v kompetenci komise říct, že ten a ten um, sektor vytáhne Evropu. Eh, já myslím, že jakési minimum je, že to spíš vyplývá z technologie, z inovace, techniku, inženýrů a tak dále, ne z plánování komise. Takže z tohoto hlediska je tady trošku rozdíl. V názorový rozdíl. To říkám jenom, aby bylo jasno. Je důležité, aby v členských státech také eh, probíhaly reflexe, abychom eh, si uvědomili, jak můžeme podporovat eh, strategické sektory. Ale nejde o to dělat něco za podniky. Je pouze o podporu, pobítku, čili abychom podporovali ekonomický rozvoj podniků a ne rozhodovat za ně. V tom s vámi nesouhlasím. To se mi zdá, že není správné rozhodovat za ně, jaké jsou strategické sektory. V to nevěřím. Děkuji všem kolegům, kteří se vyjádřili, protože mám pocit, že tato diskuze byla nesmírně zajímavá diskuze mezi poslanci a vyplynuly z ní velmi konkrétní věci. Takže děkuji všem poslancům i stínovým zpravodajům a eh, jenom jako schrnutí toho, co tu bylo řečeno, tak eh, myslím, že tady byl konsenzus. Potřebujeme velmi silnou spolupráci mezi členskými státy a Evropskou unii, abychom eh, zvrátili tyto politiky dezin, dezin, dezindustrializace Eh, není to něco, co eh, proběhne jen ze strany institucí, ale je to spolupráce mezi institucemi a státy. Potřebujeme větší eh, ucelenost našich obchodních politik, to je také zřejmé. Potřebujeme maximálně využívat naše prostředky obchodní obrany. A řekli jste také, že je potřeba mít jasný právní rámec. K tomu bych přidala také, že to nic z dlouhodobého hlediska nepřidává. Je jasné, že Eh, aby někdo investoval, potřebuje mít eh, k tomu stabilní prostředí. Také jste řekl, že je důležité eh, zhodnotit přidanou hodnotu. Musí to být založeno především na investicích, na vysokých technologiích. A není to samozřejmě jenom otázka platů, nebudeme každopádně konkurenceschopní na úrovni platů ve srovnání s jinými zeměmi. To znamená, že inovace, eh, to je tím klíčem, to je tím, co nás eh, může, co nám může pomoci. Potřebujeme lepší koordinaci naší politiky výzkumu. Nemůžeme si eh, vystačit jenom s evropským rozpočtem pro výzkum. Musíme definovat společné cíle s členskými státy a členské státy musí združit část s financování výzkumu. To se mi zdá být zásadní. A další důležitá věc je vzdělávání, školení, protože máme některé přednosti v Evropě, které si musíme udržet a které se získávají prostřednictvím školení a vzdělávání lidského kapitálu. To je naším aktivem, které musíme maximálně využít. Co to dále znamená? Mít eh, politiku ochrany duševního vlastnictví a průmyslového vlastnictví. Tolik několik příkladů, které eh, chci připojit k tomu, co bylo řečeno. Prosím struč, o stručnost, říká pan předsedo. předseda. Mikrofon. Takže 26. dubna zváž, se bude eh, zvažovat návrh, který představí paní zpravodajka. Dalším a posledním bodem na dnešním pořadu jednání bod 12. Um, ehm, dohoda o hospodářském partnerství mezi společenstvím a střední Afrikou. Zpravda je David Martin, je to postup souhlasu je to jedna z EPA s, um, se skupinou zemí um, uh, AKT. Naštěstí máme to uh, potěšením přivítat mezi námi ctěné hosty z Kamerunu. Jmenovitě je to jeho excelence velvyslanec Daniel Levina Avie a člen um, jednoho z výborů eh, kamerunského valného schromáždění Josef Owen Kono ze sudce eh, kamerunské banánové asociace Anatol Benanta, Benanta Alima. Ministr obchodu se nemohl účastnit, ale určitě i tak budeme mít velmi zajímavou diskuzi s našimi hosty. Čeká nás několik eh, dohod EPA, to, toto je jedna z nich s Kamerunem a středoafrickým regionem jako celkem. Ale protože Kamerun je jedinou středoafrickou zemí, která podepsala eh, dočasnou eh, do, přechodnou dohodu s Evropskou unii, a protože Kamerun je největší ekonomikou tohoto regionu, tak má mimořádnou roli, kterou se hrává při hospodářském rozvoji regionu a jeho procesu integrace. Proto je tak důležité mít v našem středu zástupce Kamerunu u příležitosti první diskuze této dohodě. Takže David Martin je náš zpravodaj, máte slovo. Můžete uvést téma. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl uvítat naše významné hosty z Kamerunu. Opravdu je to velice života schopná země v Afriky a tato prozamění dohoda byla dojednána v roce 2009 a konečně po čtyřech letech eh, se tato dohoda dostala do Evropského parlamentu. Takže jsem rád, že konečně tady tuto dohodu máme a budeme se k ní vyjadřovat. Je to spíše takový první krok mm, na si myslím, že taková to dohoda by měla být eh, nazvána eh, prvním nástupním můstkem, protože to je takový nástupní můstek k uzavření dohod s celou oblastí střední Afriky. Tato dohoda je velice dobrou dohodou a úspěchem jak pro Kamerun, tak i pro EU a Myslíme si, že tato dohoda podpoří ekonomický rozvoj. Zde eh, tato dohoda umožňuje bezcelní dovoz z Kamerunu do EU a tak se eh, nastává také otevření trhu EU pro kamerunské eh, výrobce. Tato dohoda se také zabývá například eh, obchodní pomocí, podporou a dalšími záležitostmi. A já doufám, že toto také povede k dalšímu vyjednání komplexní dohody, která se bude také zabývat právním státem a také dalšími obchodními záležitostmi. Jde o to, abychom u umožnili návrat Kamerunu k právnímu státu vzhledem také k únosu sedmi francouzů včera v této zemi. Takže se domnívám, že bude vzájemně prospěšné, jestliže podpoříme Kamerun na cestě k právnímu státu a budeme tak chránit i naše vlastní občany. A pokud se týče obchodu, tak tady eh, se zaměřujeme na Kamerun a ne na celou střední Afriku, čehož můžeme litovat. Ale zde můžeme říci, že Kamerun je největší ekonomikou v této oblasti, představuje tři čtvrtě veškerého našeho obchodu se zeměmi střední Afriky. A eh, také z ostatní země e, mají určitý preferenční režim a také obchodují s EU v rámci obchodu e, všechno mimo zbraní a do toho spadá také e, Gabon a tato první dohoda, jak již jsem řekl, je prvním důležitým krokem a já také doufám, že na základě této dohody Eh, se IPA rozšíří i na další státy. To je zatím všechno, pane předsedo, a já se těším na vyjádření našich hostů. A nyní si vyslechneme naše hosty, pana velvyslance Kamerunu. Máte slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím si, že pan Martán v podstatě řekl to, co je to, co bylo potřeba slyšet. Já bych tomu si dovolil jen pár dalších slov, chci, aby bylo od začátku jasné, že Kamerun potřebuje tuto dohodu. My jsme ji eh, podepsali eh, a máme eminentní zájem eh, na této smlouvě. Máme také co prodávat na evropském trhu, potřebujeme tudíž dohodu. Ale také bylo řečeno, že na úrovni střední Afriky máme určitou roli, kterou musíme hrát, protože e, samozřejmě konečným cílem je regionální integrace. Tato integrace, to mohu říct, tak e, tím, že jsme podepsali tuto dohodu, tak e, tedy nesmí dojít k nějaké desolidarizaci ostatních partnerů. My jsme tuto uh, dohodu chtěli a jestliže uh, dnes jsme se sem dostali, tak ano, bylo to uh, proto, abychom uh, jednak, aby bylo dosaženo přístupu na trh, ale uh, také s těmi výhradami našich uh, partnerů ze Střední Afriky bylo rozhodnuto, že bychom měli směřovat spíše eh, k mm, dohodě eh, celkové kompletní pro celý region. A to je ta optika, kterou to vnímáme a proto byla nastartováno úsilí, kterou se snažíme tento text, bychom rádi, aby se tento text ještě nějak vyvinul a já využiji toho, že je tady komise a k tomu, abych řekl, že eh, naši evropští partneři nám musí pomoci přimět další naše partnery ze střední eh, Afriky, aby nás následovali. Je nás vlastně asi osm a Evropa může být prostředníkem v tomto procesu, takže tuto dohodu, jak ještě říkám, my ji, my chceme. Kdybychom ji dnes neratifikovali, Eh, nebo jestliže jsme ji dnes neratifikovali, tak je to proto, že se domníváme, že není úplně kompletní. A pak, že musíme eh, vzít v úvahu i naše zájmy integrační v oblasti celého středoafrického regionu. Chceme jednat. Jsme připraveni eh, jednat. Ale abychom mohli jednat, musíme mít dvě strany. A říká se, že je potřeba dělat určité ústupky z jedné a z druhé strany e, pro, v rámci z této perspektivy. A tady bych e, hovořil teď za celý region, kde, by padly, e, kde byly vzneseny návrhy, které směřují k tomu, aby se určité věci posunuly. Takže na základě informací, které jsem obdržel, tak jsme neobdrželi tedy reakce od našich eh, vyjednávacích partnerů, takže vůle by tu byla, ale čekáme na nějakou pomoc, aby se ostatní eh, partneři přidali. A aby se tedy věci vydaly správným směrem, kýženým směrem. Možná toto není to nejvhodnější eh, fórum k tomu to říkat, ale také je potřeba říci, že jsme Eh, měli určité požadavky, které, kterým nebylo vyhověno. Například banán, tedy to je náš, jeden z našich hlavních produktů. A doteď pořád ještě od roku 2009 čekáme, přestože dohoda byla podepsána a pořád ještě čekáme na její, eh, na její uplatnění. Takže toto jsou všechno takové základní prvky které nám brání ještě k tomu, abychom dotáhli celou věc do konce. Závěrem chci vyjádřit naději, že se eh, všechno může vyvinout i, na, na, i v rámci našich velkých, eh, našich dvou velkých výborů, i mezi našimi institucemi. A já doufám, myslíme si to a naši eh, partneři v Evropské unii, to asi vědí, že existuje nový tým, kterým jehož cílem je posunout jednání dál. Ale abychom se posunuli dál, jak to opakuji, tak eh, tedy partneři musí být dva a musí eh, dojít k určitým ústupkům. Takže tolik eh, můj první příspěvek. Yeah, um, uh, from now on I have to put limits. Velice děkuji, pane velvyslanče. Máme už bohužel pouze 15 minut, takže sice celá řada z vás se řásila o slovo, ale máme omezený čas nejprve. To bude Paul Murphy, protože vy jste se první přihlásil o slovo, máte tři minuty. Mm, děkuji, já si myslím, že mi tři minuty postačí. Děkuji za slovo. Děkuji. Takže chtěl bych poděkovat eh, Davidu a také panu velvyslanci. Dovolte mi několik stručných komentářů. Za prvé, eh, takové předstírání, že eh, ty dohody EPA nějak souvisí s integrací regionu, ty bychom zde měli, jak si na to, na to bychom měli zapomenout. Myslím si, že i Komas na to bude reagovat. Za druhé, myslím si, že pan velvyslanec asi neměl možnost reagovat Eh, týká se to eh, dopadu té do, dohody EPA na cla a na příjmy z cel, také na možnost eh, mm, výstavby nebo podpory dalšího eh, výrobního průmyslu v Kamerunu. Za třetí, myslím si, že sám velvyslanec řekl, že Kamerun chce eh, lepší podmínky, ale myslím si zároveň, že Kamerun chce také přístup na evropské trhy, to chápu. Pokud by tam byl nějaký jiný způsob, jak se dostat na evropský trh, tak by asi Evropská komise nevyužívala tyto um, dohody EPA. Tyto dohody EPA se používají prostě jako taková um, politika cukru, taková pobítka. A také si myslím, že pokud pan velvyslanec chce ještě tyto dohody nějak prohloubit, měl by si nejprve zjistit, jaký k tomu má názor komise, protože na jedné straně jsme slyšeli názor komise, komise je velice flexibilní, chce tam zařídit spoustu věcí, ale na druhé straně však slyšíme, že nevždy to tak je ve skutečnosti, takže si myslím, že i pro nás by to bylo zajímavé. Děkuji, říká předseda. Nyní Francesca Keller. Děkuji za slovo. Souhlasím se, vš- se vším, co jste zaznělo ohledně regionální integrace. Pokud jsem to pochopila dobře, tak ratifikace je také jaksi pozastavena a bude se čekat, až i všechny ostatní země z toho regionu budou nebo dokončí ta jednání s tou komisí. Může to někdo potvrdit a můžete mi také vysvětlit, jaké potíže má Cameron a ostatní země s podepsáním té dohody EPA? Chtěla bych se také zeptat pana velvyslance, co on sám si myslí o dopadu této dohody na region a na regionální integraci. A také slyšíme důvody, proč ta ratifikace teď neprobíhá, proč je pozastavena jde o to, že také i v Kamerunu jsou zřejmě rozdílné názory v parlamentu, ve vládě. Můžete nám o tom více mm, něco říci? V případě, že nedojde k podpisu s, celou, s celým regionem Střední Afriky, budete chtít podepsat tu dohodu EPA. Jaký dopad to podle vás bude mít na vaši země, pokud byste k té dohodě nepřistoupili? Děkuji. Nyní pan Alban. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem nemohl přijít dříve, protože bohužel jsem byl mm, někde jinde. Mm, co se týče těch dohod EPA, tak tam v minulosti je Afrika a karibská oblast dost kritizovaly. Hovořili o tom, že je to vlastně určitý neokoloniální systém a mm, že vlastně Evropa chce všechno a sama příliš toho nenabízí. Mám pocit, že Kamerun zde vyjadřuje to, že je na něho vyvíjen tlak, že se vlastně ocitl mezi dvěma mlínskými kameny. Na jedné straně na něj tlačí EU, na druhé straně na něj tlačí jiné země regionu centrální Afriky, které to vlastně zatím nechtějí podepsat. Takže pokud se na tu dohodu EPA díváte, nebo záleží na tom, zda se na tu dohodu EPA díváte jako na pozitivní věc nebo na negativní věc. Chci se zeptat, zda je tam nějaký, nějaká velká negativní část té dohody, kterou tedy mm, pokládáte za tak eh, závažnou. Děkuji. Chce se k tomu vyjádřit komise? Yes. As always, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Ano, jsem tady, jsem také velice rád, že jsem tady protože my jsme také vydali dokument k této dohodě v prosinci 2012 a ten tento dokument je k dispozici ve francouzštině a také v angličtině, proto o něm nebudu dlouze hovořit. Já nyní děkuji panu Martinovi za jeho prezentaci pan velvyslanec eh, z Kamerunu také zdůraznil několik velice důležitých otázek. Je velice důležité, že řekl, že Kamerun potřebuje tuto dohodu a to je pro nás také ujištěním, že děláme správné věci. Někteří eh, řečníci hovořili také o podpisu a o regionální e, integraci. Takže k podpisu došlo již v roce 2009 a nyní se to týká aplikace dohody. Podepsána tato dohoda již dávno byla a regionální aspekty. Regionální aspekty to je především volba pro region. Jestliže se region hodlá posunout, a tomu potom bylo, tak tomu bylo v roce 2007, tak eh, to také tak mohlo být. V té době Kamerun řekl, že chce tuto prozatímní dohodu a že chce, aby tato dohoda se nazývá středoafrickou dohodou, tak aby ostatní do ní mohli vstoupit později, až si to budou přát. Ale toto nebrání dalším dohodám a jednání na regionální úrovni a to postupovalo, ale ne příliš rychle, protože mandát k jednání byl stažen před dvěma lety a od té doby se konaly pouze neformální kontakty a my jsme se setkali s novým vedoucím Semaku před dvěma lety a mám pocit, že jsme se s ním Eh, setkali také tento týden, to byla organizace ECAS a tyto eh, dva, eh, dva lidé jsou velice pragmatičtí a nyní se čeká, že ministerstva zahájí regionální jednání. My s tím jako komise nemůžeme nic dělat. My jako komise jsme od prvního první 2008 jsme uplatňovali tuto dohodu za nás a to znamená, to byl eh, přístup na trhu, bezcelní eh, postupy a tak dále, také se pokračovalo v doprovodných opatřeních a my jsme byli skutečně dostatečně pružní a také se pracovalo na pravidlech původu. A pokud se týče příjmu či přehledu, tady se dělaly také výzkumy, také ECDPM eh, vydal eh, dohodu a dokument o eh, dohodách eh, v Africe a to je také velice důležitý bod, kterým se zabývali kolegové z Kamerunu a nadále se tímto bodem budou zabývat. Já nevím, zda jsem se vyjádřil ke všem otázkám, které byly nadneseny, ale já doufám, že náš dokument vám byl nápomocný. A tento parlament se již několikrát zabýval touto dohodou. Usnesení bylo schváleno eh, v březnu 2009. Takže my jsme formální sdělení dostali od eh, rady nedávno, ale parlament eh, se touto dohodou již mnohokrát zabýval a dokonce vydal usnesení k této dohodě v březnu 2009. a máte odpověď na to, jak to, že to trvalo čtyři roky, než rada to zaslala až po čtyřech letech, jedním slovem jazyky. Bohužel již nemáme dostatek času, ještě pár minutek přece jenom máme a proto to nyní dám opět slovo panu velvyslanci z Kamerunu, protože dostal několik otázek. Prosím vás o stručnou odpověď. Děkuji. Pokusím se to říci stručně. Kdyby to pro nás ta smlouva nebyla zajímavá, tak bychom tu nebyli. Takže říkám, my tuto dohodu potřebujeme, chceme ji. A proto jsem říkal, že v rámci jednání by měly být určité, určité ústupky. Pane Thompson. Jde o flexibilitu. Každý má svoji definici flexibility. Ale jenom taková drobná poznámka. My si klademe otázku, proč nejsou všechna vyjednávání eh, zablokována na stejných tématech. Buď byla problematika špatně definovaná, nebo to, co se nám navrhuje, je tak trochu, abychom spáchali, je takové trochu harakiri. Ale my máme projekt rozvoje samozřejmě, takže potřebujeme přístup k trhům. Máme vztahy s Evropou a chceme dohodu v této věci, ale zároveň musíme zohlednit regionální reality. Eh, vy jste, když vás je sedm nebo osm a lidi, lidé se sledují, co děláte v zájmu jedněch a v zájmech druhých. To je v pořádku, ale je potřeba tedy tuto věc zohlednit. Já nejsem specialista, nemůžu vypočítat jednotlivé dopady, ale přejeme si, aby jednání pokračovala dál, protože chceme dohodu. Nechceme ji ohrozit. a přejeme si rozvoj. Ale nebylo to často příliš zohledněno a byly k, to, k té obchodní dohodě eh, přijat, přidány ještě další prvky a to vede k tomu, že chceme tedy vyjednávání, ale jsou tu zkrátka všechny tyto parametry. A v rámci první výměny názoru, které já domnívám, že příště budou k dispozici specialisté, ale celkové poselství je, že si přejeme eh, dohodu, ale potřebujeme flexibilitu, aby eh, byla tato dohoda výhodná i pro nás, i pro naše evropské partnery. Potřebujeme ji, protože Evropa je naším eh, prvním partnerem. Děkuji. Děkuji. Řekl jste jasně, že potřebujete dohodu, že chcete tuto dohodu. David Martin, na závěr. Eh, děkuji, předsedo, budu sručný. Za prvé, vůbec nemůže být eh, řeč o tom, že existují určité tence. um, ehm, mezi tím, zda Kamerun podepíše tu smlouvu a ostatní země a, a mezi eh, regionem, mezi integrací eh, regionu. Ale jde prostě o to, že Kamerun se tuto, dobu, tuto dohodu podepsat, aby ochránil svůj obchod s Evropskou unii a my budeme pouze doufat v to, že ostatní země toho regionu se také s námi pustí do těch jednání. Kamerun si sám Eh, vlastně mám pozici. Od roku 2014 je zde nová dohoda GPAS, což je vlastně takovou novou pobítkou pro to, aby Kamerun pokračoval v vyjednáváních. Eh, rovněž s Kongem je tam dohoda EBA a mají také další obchodní preference, takže možná i pro ně, to, pro ně zde bude určitá pobítka, ale u těch ostatních zemí tam vlastně to zůstane asi na té úrovni e, dohody vše kromě zbraní. Mm, pro Evropskou unii to znamená, že ta integrace v rámci regionu Střední Afriky je zatím slabá a je, vždy, byl, vždy to byl takový dost dlouhodobý úkol zlepšit tu integraci. Usilují o to jak místní země, tak i Evropská unie. Pan velvyslanec říkal o tom, že ta flexibilita to je takový dost subjektivní pojem, ale my si myslíme, že to prostě může být taková motivací, nebo že tyto dohody mohou být i motivací k tomu, aby se místní země opět eh, setkaly u jednacího stolu. A možná to usnadní eh, opětovné, opětovná jednání. Já si myslím, že tato prozatímní dohoda eh, vlastně už byla mm, schválena. My, my jsme na to přijali i usnesení a my tu dohodu vítáme. Děkuji, říká předseda, tím končíme tento bod. Pak zde eh, naš, naše další schůze bude v březnu. Chci vám všem poděkovat a tím končím dnešní schůzi. Ještě vám chci připomenout, že zítra se bude v Bruselu konat generální stávka. Nicméně my zde všichni budeme v 9 hodin ráno. Abychom si vyslechli pana komisaře, to je chuchta. Děkuji.